Ja, wir haben klar angesagt, Isma, herzlich willkommen wieder. Wir nehmen die Sitzung wieder auf. Wir haben klar... No, takže zahájíme naše odpolední zasedání. Měli jsme naplánováno, že začneme ve tři, tak to taky tak provedeme a zahajuje bod. Chtěli jsme pokračovat ještě v diskusích eh, k 21. To jsme vlastně částečně probrali, ale teď je na řadě kolega Chris David a Davis a proto mu dávám slovo. Předsedo, bude to velice stručné, jenom dva body. Nejprve chci říci, že velmi souhlasím se směrem, eh, v němž se ubírá zpravodaj a s tím, co tady k tomu podotýká. A myslím si, že pozměňovací návrh 50 vyvolává zajímavou diskusi, protože on vlastně škrtá celý článek ohledně eh, tomu eh, té pomoci, která by komise mě, eh, které podle komise se měla platit za ukládání ryb. A týká se to eh, vykládání všech úlovků. A přičemž se argumentuje tím, že vlastně cílem není vykládka všech, ale snižování vedlejších úlovků. Čili proč se mají tedy vyplácet tyto peníze? Protože to by vlastně otočilo na hlavu ten stimul. Politicky asi tento návrh, e, nástroj potřebujeme, aby bylo možné, jak si prodat ten zákaz na výměty. To je tedy e, e, jak si snaha koupit si opozici penězi. Ale myslím si tedy, že ten směr je zcela v pořádku. Ale Možná, že tedy jste se mysleli, že to potřebuje takhle namazat politicky, aby to běželo. Ale potom ještě je tady rozdíl mezi pod přístupem tohoto výrobu, výboru a který pravděpodobně zaujme rybářský výbor, protože všechny výbory rády utrácejí peníze a ryb, výbor pro rybářství určitě se v tom není eh, jiný, pokud najde eh, samozřejmě eh, zdroje. A vím, že jejich zpravodaj tam navrhuje, že bychom neměli za modernizaci a sešrotování lodí mm, přestat vyplácet, že bychom s tím měli pokračovat a že by měly být peníze pro náhrady paliv, eh, pardon, pro dotace paliv, když budou příliš drahé a také pro obecnou modernizaci přístavu, hlavně asi pro větší eh, plavidla. A to všechno, myslím, je eh, v rozporu s těmi prav, argumenty, které patrně zazní v tomto výboru, ale to je, on, tamto je ten výbor, který, který je důležitý a on je toho zpravodaj. Děkuji.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 Také jsem náhradnice vlastně za e, výbor pro rybářství a samozřejmě všichni jsme hlasovali na plenárním zasedání a neměli bychom ale předpoklad. Respektive výbor pro rybářství má smíšené názory, stejně jako já, ale já velice doufám, že se k tomu dobře postaví i tento výbor. A souhlasím s tím, co tady dnes řekl náš zpravodaj a co právě řekl Chris, totiž, že nemůžeme utrácet veřejnost veřejné prostředky na to, aby se podnikalo, jako to, aby se dělalo všechno, jako se to dělalo dřív, že nám nadměrno je ryba, rybo, rybolov, musíme přestat eh, vykládat peníze a pokud už na vybavení, pak jenom na to, aby se mohli pořídit právě selektivní rybářské vybavení a, vydrži, aby lépe chytali ryby a vybírali tedy a aby byla udržitelnost moří. A jakékoliv financování by mělo eh, spočívat eh, na podmínce, snižování eh, kapacit flotel. Takže jestliže máme snižovat kapacity, pak právě financování by mělo být eh, na tom závislé, mělo by to spolu souviset. Ještě několik poznámek. Pak je tady další věc a to se týká rezerv rybářských eh, nebo rybolovu. My jsme tady ve výboru hovořili o tom, jak stanovit rezerv, rezervace, kde by nebyly žádné úlovky. A možná, že by bylo dobré použít tento fond na e, vybudování takovýchto rezervoárů, takovýchto rezervací. Čili e, financování by mělo být e, v souladu s cíly udržitelnosti, aby nedocházelo k eliminaci zásob. Další už tady není k dispozici, tak slovo má teď komise. Prosím, komise. Děkuji, pane předsedo. A já jsem velmi vděčen, respektive komise je velmi vděčná eh, zpravodaji za velice soudržnou a promyšlenou zprávu kde, je také, kde jsou také velice koherentní, velice soudržné pozměňovací návrhy. Se zvláštním zájmem jsme zaznamenali, že nikde v žádném stádiu se nenavrhuje, aby dotace na sešropování anebo dočasné přerušení rybolovu byly zavedeny. A určitě to je eh, věc, která stojí za povšimnutí. Dále, eh, když si tedy projdu celou tu zprávu, tak vidíme, že zpravodaj navrhuje, aby se určité typy financování odstranily. A já bych se chtěl zmínit jenom o některých technických záležitostech s tím spojených. Kdybychom stáhli eh, veškerou pomoc, která se dává na uložení ryb, prostě velice často se jedná o sezónní ryby, eh, nebo činnost. Jestliže se tedy chytne hodně ryb v jednom, eh, z jedné sezóně, jsou, pak jsou možnosti buď teda to vyhodit výměty, protože nebude trh, mohli byste si říci eh, nelovit to, ovšem to je, dejme tomu, jediné, co se v tu chvíli dá lovit. A druhé je ukládat eh, tyto konkrétní úlovky a zpracovávat je podé, poté v průběhu roku. Pak se tedy hluboce například zmrazí tuňák, Eh, v Albacor Biskajském zálivu a udělá se to v letních měsících a potom v průběhu roku se to zpracovává, aby se příliš neinvestovalo do zpracovatelských kapacit a bylo dost surovin, aby výrobní závody běžely celý rok. Neboli tohle ta dotace na určitou dobu má určitou logiku. A takhle se to dělalo. Dělat to všem dlouhodobě, to vlastně znamená, že

se to převádí, převádí vlastně na veřejné fondy závazek, který náleží soukromému sektoru, ale přechod z jednoho do druhého čeká, chce nějaký čas, proto eh, komise navrhuje takové přechodné období, kdyby se to pomalu stahlo. My neříkáme zrušit to hned, říkáme ano, do roku 2019 už to musí být zrušeno s určitými podmínkami a s tím, že tady bude postupně klesat postup, eh, podpora, aby lodě, které se toho účastní zpracovatelský eh, průmysl nebo jiné eh, selektivní rybař, rybolovné aktivity se postupně implementovaly a aby tady tady bylo takovéto řešení. A pak tady vidíme určitou logiku i u stažení eh, určité dotace. A jedná se o ty převoditelné koncese k rybolobu, aby tato pomoc při řízení toho už byla odstraněna. To by se mohlo skutečně stát volitelným, ale to ještě neznamená, že kvůli tomu by se to nemohlo podporovat. A na, na rozdíl od vašeho příkladu, například je podpora pro organizace výrobců. E, nikdo nemusí být tam povinně zapojen, ani takové organizace nemusí povinně být vytvořeny, ale může to být. A komise navrhla podporu pro e, organizace výrobců, aby trvaly i nadále. A kdybychom tedy odstranili jakoukoliv možnost e, poskytovat pomoc při řízení přivoditelných koncesí Krivolovu, zkrátka jenom proto, protože to není povinné, to by možná zacházelo poněkud do extrému. A poslední bod, stažení jakékoliv podpory na rozvoj nových trhů. Já bych chtěl připomenout, že je celá řada eh, zemí, kde eh, není obvyklé konzumovat určité ryby, zatímco jinde eh, se ty ryby běžně požívají. Takže za určitých podmínek může být opravdu užitečné povzbudit místní spotřebovatele, aby se dozvěděli, aby zjistili, že některé ryby jsou velice dobré k jídlu a aby také zjistili, jakým způsobem se tyto ryby dají zpracovávat dávat nebo recepty, podle kterých se upravují, aby to odpovídalo i místním zvyklostem místní kuchyně. A to je potom také v souladu s cílem snižování výmětu. Když se vytvoří trh pro něco, co je naprosto vhodné eh, k lidské konsumaci a co se také konzumuje běžně v některých členských státech, prostě, že jiný členský stát se v tom moc nevyzná, ještě neznamená, že bychom se této eh, možnosti měli zbavovat. Ale přirozeně, že to musí být závislé na určitých podmínkách a komise v tomto směru zcela souhlasí souhlasí se zpravodajem. Teď se dostávám k řadě konkrétních pozměňovacích návrhů, které zpravodaj navrhuje. My máme konkrétní problém a to je pozměňovací návrh číslo 4, kde navrhuje, se navrhuje zavést to, co bývalo v FF. A to byl cíl, že modernizace rybářských lodí by měla se dotýkat schopnosti eh, té lodi lovit ryby. Tady je určitý nesoulad s tímto konkrétním pozměvacím návrhem, s tě, návrhem a 19, který se týká pouze kapacit rybářských plavidel. Chci také připomenout, že jsme měli velké problémy s tím, jak hodnotit schopnost lodi lovit ryby. Jedná se o efektivitu rybářského plavidla. A to může být různé a závisí to na řadě parametrů, z z některé vůbec nejsou spojeny s tím plavidlem jako takovým, ale dejme tomu s kapacitou, to má co dělat, nebo i ze zkušeností kapitána, nebo eh, s tím, jak ta loď je schopná odolávat například nepříznivému počasí. A my jsme se už setkali s takovýmto technickými problémy, které se velice těžko hodnotí. A proto jsme raději ustoupili od této alternativy. Ale jedná se zkrátka o to, že pokud tento pozměňovací návrh by se tady měl nechat, pak všechny ostatní pozměňovací návrhy týkající se schopnosti a nebo kapacity by měly být s ním v souladu. A ještě jednou devatenáctka se týká kapacity. Pozměňovací návrh 5 se rovněž týká kapacity. Pak ohledně návrhu na redistribuci finančních prostředků, k tomu už asi nemusím nic dodávat. Teď eh, k pozměňovacímu návrhu eh, k E, e, že musí tady být rovnováha mezi rybolovnou kapacitou a produktivním potenciálem e, rybolovných zdrojů. To je určitě jeden z hlavních cílů naší politiky a proto je to naprosto v souladu a komise s tím nemá sebe menší problém. Pak dopad na životní prostředí, eh, na akvakulturu. Zase tady nemáme problém s tímto doporučením a s různými návrhy, ale možná z technicky vzato možná bylo lepší, kdybychom měli jedno doporučení, které by eh, se uplatnilo na celou řadu článků, než abychom vlastně totéž stejný pozměvací návrh nebo ty, ty též eh, podmínky opakovaly v řadě článků, ale to už jsou technické podrobnosti, o kterých se tady nemusíme bavit. Pak eh, ještě víceleté plány. Tady je řada doporučení, Otevřeně vzato, některé z nich by se daly eh, vyřídit snáze, konkrétně 22 kde je nová, eh, nový odkaz na článek 1722 základní rybolovné politiky a vlastně je to opakování. A z právního hlediska nejsou naprosto nezbytné. Pak ještě některé jiné pozměňovací návrhy, ku příkladu 24. Tady se hovoří, respektive mm, e, snížit a případně odstranit. Jak i tedy, jak si rybolovná činnost vždycky bude mít dopad na bi- e, biologické systémy, čili asi moc říci odstranit. A já si nejsem vůbec jistý, jestli, když řekneme jenom potlačit, jestli e, vůbec k tomu dojde, na, to říkám na základě toho, co už tady bylo. Pak ještě pozměňovací návrh 30. Tady máme technický problém. Protože zpravodaj tady navrhuje, aby výměna nebo modernizace motorů neslouží ke svížení jejich výkonu. To je evidentní. Ale každá další změna na palubě pri, na, pri rybářského plavidla, která by nezvýšila eventuálně výkon, by mohla mít podobný účinek. Příklad. Když například eh, dáte, eh, dáte vlastně trubku eh, kolem eh, šroubu lodního, jak se to mluví, pohonu, pak to zvýší jeho účinnost, ale nikoli výkon. Ale je jasný, že ta loď tím pádem se bez tak stane výkonnější. Samozřejmě, že se také sníží tím pádem náklady a spotřeba oleje a podobně. Ale v každém případě takováto rybářská loď pak bude účinnější. Její činnost bude účinnější levnější. Čili zase je to problém. Na jedné straně nechceme zvyšovat výkon a tudíž kapacitu, protože kapacita měří i výkon motoru, i e, volumetrickou kapacitu Eh, plavidla, ale jedná se také o účinnost a to zase závisí na celé řadě jiných faktorů a myslím si, že bychom se toho neměli bát. Dneska hlavní faktory účinnosti jsou závislé na elektronické. Dneska je to, jsou velice moderní vyspělé programy, které kapitánovi lodi umožňují, aby vlastně provozoval tu, eh, své vybavení na, na, na úrovni hvězdných válek. Takže opravdu to jsou takové technické problémy, které působí některé tyto pozměňovací návrhy, které se těžko dají vyřešit jenom za pár minut. Dále eh, poznámka k návrhu zpravodaje. Teď nevím přesně, kde to bylo, ale je to pozměňovací návrh 17. Tady navrhuje zpravodaj, abychom zvážili, zvážili možnost eh, vést společné projekty výzkumu, eh, eh, schromažďování údajů. A výzkum ovšem bych chtěl říci, znamená dlouhodobý cíl. Rovněž to znamená povinnost prostředků, nikoli výsledků, protože někdo se může zapojit do dlouhodobé činnosti, aby se zjistilo, co by eventuálně přicházelo v úvahu jako řešení nějaké situace. A to je taková činnost, která se tady poskytuje a tak e, pomyslí v rámci výzkumného a technologického vývoje. Čili když se do toho začne Um, investovat a bude tam schromaždí údajů pro um, vědeckou činnost v oblasti rybolovu, pak se otevírá celá um, úplně nová sféra činnosti. Vlastně ono se to dělá už dlouho. My víme samozřejmě, že probíhá velice hodnotá práce, týká se to biologických modelů, bioekonomických modelů a tak dále. A když začneme používat schromovaždí údajů, aby se vytvářely vědecky použitelné dlouhodobé nástroje, pak zabíháme hodně daleko a vlastně odvádíme omezené zdroje velmi daleko od toho, co je jejich účel, kterým je řízení zdrojů a ochrana těchto eh, rybolovných zdrojů, jakož i mořského životního prostředí. Takže, pane předsedo a pane zpravodaji, děkuji za velice ucelenou a koherentní zprávu. Mo- některé ty technické problémy možná si ještě vyžádají for, lepš, eh, eh, formulační zlepšení, ale hlavně my vidíme, že tento výbor v žádném případě nevybízí k tomu, aby se znovu zavedla ehm, podpora na sešrotování, tedy eh, to znamená trvalý přerušení činnosti, ani na dočasné přerušení rybolovné činnosti, ani a na větší využívání energie. Já vám velice děkuji. Chtěl bych říci, co je třeba ještě zlepšit v naší zprávě, je naší záležitosti. Já vám velice děkuji. E, tyto informace jsou důležité, ale my o tom sami v diskuzi e, rozhodneme a také stínoví zpravodajové, co a na kterém místě má prioritu. O tom rozhodují vždy e, poslanci v procesu vyjednávání a já bych chtěl závěrem ještě dát slovo panu zpravodaji, prosím. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji všem stínovým zpravodajům, jakož i Evropské komisi za jejich příspěvky, eh, které byly velice konkrétní. Děkuji tež za návrhy Ehm, domnívám se, že především musíme najít, najít politické a finanční nástroje, které jsou nezbytné k tomu, abychom zaručili trvale udržitelný rybolov a abychom také udrželi tuto profesi rybářů, která je tak důležitá pro mnoho společností a abychom také zachovali biologickou rozmanitost. Naše strategie musí spočívat v tom, aby veškeré tyto prvky byly integrovány. Kromě toho se domnívám, že rybáři si uvědomují tento problém. Protože ti, kteří ekonomicky nejprve trpí díky snížení eh, kapacit rybolovou, jsou právě rybáři, kteří již nemohou žít pouze ze své práce. To znamená, že eh, vzniká celá řada maritivních chráněných oblastí a musíme také lépe řídit rybolov Snažíme se to řešit v oblasti životního prostředí prostřednictvím programu Natura 2000 a samozřejmě v případě pobřežních vod také ochrany pobřeží a začlenit rybáře do toho, aby bylo možno umožnit obnovu populací. A z perspektivy někoho, kdo má skutečně veliké zkušenosti v této oblasti, ale říkám to také na základě perspektivy rybářů samotných, Dříve totiž rybáři velice často se stavili proti takovému to typu prostředků a opatření, ale teď i oni jsou zajedno v tom, že je třeba postupovat takto. Zazněla to celá řada zajímavých návrhů. Zůstanu samozřejmě v kontaktu se stínovými zpravodaji, abychom mohli spolupracovat na této složce, abychom dosáhli udržitelného rybolovu, abychom zamezili chybám minulosti Eh, v minulosti docházelo ke stahování plavidel, ale nedbalo se na ochranu životního prostředí a kromě toho často eh, docházelo ke sešrotovávání tradičních rybářských plavidel. což vedlo k mizení tradičních rybolovných technik. A aniž, to znamená, že se vydávaly komunitární prostředky, aniž se dosáhlo cílu, které jsme si přáli. Je třeba udržovat také vztahy s lokálními komunitami, protože pravdou s lokálními společenstvími, ale nejedná se pouze o to mít více prostředků eh, pro podporu určitých určitých populací ryb, v určitých eh, místech, v určitých lokalitách, je třeba mm, aby tyto prostředky šly také do určité reformy, aby bylo možno také využívat jiné finanční prostředky, které existují například pro malé a středně velké podniky, čili aby tyto prostředky mohly být uvolňovány nejenom z Fondu pro společnou rybolovnou rybařskou politiku je třeba nalézat nástroje, které jsou určeny pro malé a středně velké podniky obecně. Potřebujeme tedy získat nezbyt nezbytné prostředky pro to, abychom mohli aplikovat nezbytnou strategii. A když hovoříme o rybolovu, je rovněž nezbytné eh, nezapomínat na výzkum. Všichni víme, co se děje v nejrůznějších rybářských oblastech, například v mé zemi. Eh, vlastně pracujeme na základě údajů, eh, které existují, které nám dávají univerzity na základě údajů, které nám dávají rybaři samotně, ale chybí tady určitá globální vize, to znamená třeba investovat také do této oblasti a do jejího výzkumu. A když se, řík, eh, když se hovoří například o a, řízení a, akvakultury, je třeba, abychom měli odpovídající studie, abychom viděli, jaká relace tady je vynaložených prostředků a jejich efektů. Aby to vedlo k trvalé udržitelnosti. A to též se musí dělat v oblasti rybolovu a v zachování biologické rozmanitosti. Je třeba vidět, co se děje eh, v nejrůznější, lovu nejrůznějších rybích populací. A také je třeba zohlednit otázky jako je znečištění, námořní doprava, což jsou rovněž záležitosti, které mohou ovlivnit ekosystémy. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji panu zpravodaji. Eh, Huta pro podávání pozměňovacích návrhů 27. června 12 hodin a budeme o tom hlasovat eh, se od 17. do 19. září na našem výboru a pravděpodobně ve výboru pro rybolov 28. listopadu. Děkuji mnohokrát a nyní se dostáváme k dalšímu bodu programu a sice rozvoj transevropské dopravní sítě. A tady je zpravodajkou palí kolem kolegie Antonesko a hned jí dávám slovo. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, prezenta propune de regulament eh, va abroga și va înlocui... Děkuji, pane předsedo. Tedy tento návrh se týká usnesení Rady a parlamentu v oblasti rozvoje transevropských dopravních sítí. A toto je první diskuze na toto téma a dovolte, abych proto stručně vysvětlila, oč tady vlastně jde. Tedy jde o to, že je eh, infrastruktura na stále velice roztříštěná a hlavním cílem je zbudovat transevropské dopravní sítě tak, aby se staly základem pro vyvážený rozvoj veškerých druhů dopravy. A k tomu patří také dlouhodobá strategie do roku 2030 v oblasti ústředních sítí do roku 2050, potom v případě globální sítě. Komise dospěla k názoru, že nejlepším přístupem je eh, vytvořit koordinovanou eh, síť a postupovat dvoustupu dvoustupňovně, tím, že se vytvoří hlavní síť a globální síť. A k tomu poslouží koridory, aby e, umožnili e, volný pohyb e, zboží i osob a zajistili teritoriální soudržnost v oblasti Evropské unie, kterou si všichni přije, přejeme. A k tomu potřebujeme globální přístup. A je třeba překonat problémy, kde chybí ještě návaznost, abychom vytvořili opravdu možnost rychlých spojů. Komise tedy e, navrhuje vybudovat globální a hlavní síť. A já jsem se držela tohoto rámcového návrhu komise ve svých připomínkách i z hlediska stanovení priorit e, projektů podle cílů, podle klíčových cílů a tady se jeví e, hlavním problémem nedostatečná návaznost dopravy, tedy na hraničních přechodech, což brzdí rozvoji eh, volné přepravy osob a zboží mezi eh, jednotlivými regiony i sousedními státy EU. Dostupnost eh, tak to eh, jasně trpí. A to se ukazuje uvnitř členských států, nejenom ve vztahu eh, mezi sousedními státy. Vznikají blokády, je třeba vytvořit eh, východo-západní osy dopravy a potřebujeme podstatně zlepšit infrastrukturu. Problémem je roztříštěnost dopravy podle druhů dopravy. Velice často není e, zajištěna e, multimodální e, kapacita, ale jsou tu stále ještě některé překážky a blokády z hlediska eh, norem a různých právních předpisů platných v jednotlivých členských státech z hlediska interoperability je třeba říci, že nedostatečná návaznost a překážky nesouvisí pouze s infrastrukturou, ale mnohdy i s právními předpisy a s e, formalitami na hranicích. Komise by tady měla vyvinout další úsilí a také je třeba trvat na tom, abychom zohlednili e, minimalizaci eh, dopadů na životní prostředí. Je eh, třeba řídit eh, lice citlivě a udržitelně zdroje. Mělo by to přispět také ke snížení emisí CO2 do roku 2050 eh, jsme se dostali na, abychom se dostali na více než 60%. To se týká celé oblasti eh, dopravy. Eh, v minulosti zde převažovalo využívání fosilních zdrojů. My potřebujeme více alternativních zdrojů, zelených paliv, a potřebujeme dopravu, eh, která eh, bude eh, emitovat pokud možno málo CO2. Z hlediska životního prostředí potřebujeme vybudovat čistší dopravu, méně náročnou na energie, která bude lépe využívat stávajících struktur, aby její dopady byly co možná nejmenší. Co se týče inteligentních systémů, které jsou k dispozici, k tomu je třeba říci, že je třeba ještě zlepšit satelitní eh, navigaci, logistiku, eh, čtvrtina veškeré eh, přepravy Eh, nákladními automobily jezdí prázdná. Je třeba le- zajistit lepší využití, zajistit multimodalitu, abychom optimálně využili každý druh dopravy tam, kde je nejvhodnější abychom zajistili udržitelné eh, využívání kolejové dopravy i vodní dopravy a současně se domnívám, že je třeba zachovat vyváženost a že musíme také argumentovat diferencovaně, například železniční doprava. Bezpečná přeprava zboží má obrovskou eh, výhodu eh, a na silnicích, ale když chceme přepravovat na eh, velké vzdálenosti, eh, tak je eh, důležitá silniční doprava. Proto je důležitá multimodalita, abychom mohli využít i těch drobných dopravců u silniční, vodní, kolejové dopravy. To může mít i dopady na eh, přírodní stanoviště, na přírodní stanoviště určitých druhů. Zachování biodiverzity je eh, nesmírně důležité a k tomu musíme přihlížet při financování dopravní infrastruktury. Rovněž je třeba zdůraznit, že musíme hledat alternativní řešení, jestliže nám studie ukazují, že plánovaný projekt může mít škodlivé dopady na životní prostředí. Potom jsou eventuálně zapotřebí eh, kompenzační opatření a u městských oblastí je třeba říci, že doprava způsobuje v městech značné přetížení nadměrný hluk a znečištění ovzduší, takže kvalita života ve městech tím trpí. Je třeba zajistit větší efektivitu této dopravy a pokud možno eh, produkovat eh, nízké emise, usilovat o využívání vozidel s nulovými emisemi, i když je třeba vidět, že poptávka je stále ještě vysoká. Občané musí mít možnost volit i alternativní druhy dopravy. Máme-li působit souladu s životním prostředím. A nyní několik slov k bezpečnosti, která je velice důležitá u jednotlivých druhů dopravy v okolí dálnic je e, třeba vybudovat i odpočívadla, také vzhledem k počtu nehod, které způsobuje únava. Proto je třeba budovat takováto odpočívadla, klidové zóny. Komise počítá s vytvořením sítě, která má být vybudována do konce roku 2013. To je třeba velice dobře připravit na základě konzultací s členskými státy. To mm, přispěje k vytváření těch ústředních, těch hlavních sítí. Velice vám děkuji. Děkuji kolegům poslancům i komisi. Děkuji paní Antonesku. A nyní má slovo kolegyně Frida Brepols. Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, dovolte, abych srdečně poděkovala paní zpravodajce za přehledné informace, které nám přednesla i za její zprávu. Tento záměr má za sebou delší eh, historii. Není rozhodující pouze pro fungování našeho jednotného trhu, ale představuje i přidanou hodnotu pro naše občany eh, jsem se tím zabývala již 20 let, ale stále je nutné něco zlepšovat, aby se prostředky vynakládaly tam, kde je možné dosáhnout největší evropské přidané hodnoty. V tomto smyslu vítám také záměry komise. Je důležité víte, že eh, se do toho zapojují i eh, další eh, výbory, i když příslušným výborem je výbor pro dopravu, abychom zajistili propojení, tedy nejenom v rámci iniciativy Connecting Europe, ale i v rámci Evropy 2020. A také je to třeba vidět v souvislosti eh, s diskuzí o regionální politice. Musí to být tedy logicky propojeno. Tento aspekt nesmíme ztrácet ze zřetele a musíme se rovněž zaměřit na ta nařízení, která souvisejí s ochranou životního prostředí a Musí to být v souladu i s dalšími legislativními záměry. Věřím, že tak k tomu můžeme přispět nejintenzivněji. A proto bych chtěla vystvihnout eh, tři stěžení témata. Za prvé bych chtěla hovořit o článku 42 ochrany životního prostředí a je mi velice líto, že Rada již rozhodla, že bude tento článek vypuštěn. Této souvislosti bych eh, ráda navázala na diskuzi v Evropském parlamentu z roku 2009. V odstavci 9 jsme řekli, že žádáme Evropskou komisi, aby nalehla na členské státy, aby eh, z při budování takovýchto projektů zohlednila politika životního prostředí. Proto se domníváme, že článek 42 by v textu měl zůstat a pravděpodobně eh, bychom měli ještě zesílit tuto formulaci a zmínit se o přeshraniční uplatňování příslušné legislativy. To by patřilo do tohoto textu a je zapotřebí také efektivní dialog e, e, ve spolupráci s členskými státy a také jde o omezení e, administrativní zátěže. Velice mě těší, že zpravodajka má zájem o takovýto záměr. Dále eh, článek 4 a 5 eh, ty jsou také důležité pro náš výbor a hrají velice důležitou roli v stanovisku naší zpravodajky. Tyto články se týkají cílu vytvoření transevropské dopravní sítě a týkají se také racionálního nakládání zdrojů a e, v souvislosti se snižování emisí CO2 a ochranou životního prostředí. Chtěla bych e, položit otázku, do jaké míry jsou tyto cíle také kritériem, respektive e, předpokladem pro realizaci takovýchto záměrů. Chtěla bych upozornit na naše usnesení z roku 2009 v bodu 7. Parlament žádá komisi, aby věnovala maximální pozornost v souvislosti s ekologickými druhy dopravy a aby zaručila, že i v budoucnosti budou eh, dodržovány tyto předpisy. Proto se znovu obracím na Evropskou komisi, aby eh, tento předpoklad Klad byl e, samozřejmý a potom bych si přála, abychom další cíle ještě e, konkretizovali. E, také Bílá kniha o trvalé udržitelné dopravě by byla důležitá a dále článek 38 a 39, které se týkají nových technologií a inovací, jsou nesmírně zajímavé pro náš výbor myslím, že o tyto body bychom to mohli ještě doplnit. Například v článku 39 se hovoří o opatřeních a mimo jiné také o externích nákladech na snižování hlučnosti. Ale snižování hlučnosti bezpečnosti u jednoho zdroje, například u kolejové dopravy se ještě neřeší a i do vybavení eh, plavidel například eh, přestavěnými eh, motory, to by sem také patřilo. Takže to by byly mé prvé připomínky Já se velice těším na další spolupráci s naší zpravodajkou a s ostatními stínovými zpravodaji, abychom nakonec vypracovali velice dobré stanovisko našeho výboru. Děkuji vám. Slovo komise, prosím. Děkuji, pane předsedo. A děkuji paní zpravodajce za návrh stanoviska. Myslím si, že Tady je návrh nařízení komise na trans, trans, eh, Evropskou komisi. Jedná se o politiku infrastruktury napříč vnitřním trhem, tak aby doprava byla efektivnější co do používání zdrojů, aby byla udržitelnější a zároveň, aby samozřejmě přihlížel, při, eh, rovněž byla přínosem pro naše společnosti a ekonomiky. Myslím si, že mnoha doporučení i v této zprávě, skoro všechna jsou velice užitečná. Zvláště bych chtěl zdůraznit eh, ty odpočívadla eh, eh, a také ekologická legislativa. Tady zpravodajka jak si zdůrazňuje to, co už je v textu komise. Určitě se nám to bude hodit, až budeme posléze jednat o tomto aspektu s radou. Myslím si, že rada, když vyškrtla tento článek o ekologické legislativě, tak nechtěla tím říci, že to není důležité pro dopravní infrastrukturu, je to přímo zásadní a vidíme, že členské státy jsou stále efektivnější v tom, jak eh, uplatňují požadavky na ekologickou legislativu při přípravě dopravní infrastruktury. Jenom rada myslela, že to není správné místo. Komise to tam velice ráda znovu zapracuje. A tady je tedy ten poznávací návrh, který se týká eh, ekologické legislativy a ten je tudíž velice užitečný. Také poznávací návrh paní zpravodajky, já teď nevím přesně, přesně, jaké je to číslo, ale jsou to termíny pro implementaci eh, revizní doložky a, za, a implementaci pardon, základní sítě plus eh, revizní doložky. To je velice důležité, protože komise směřuje k tomu, aby se vytvořila ta jádrová síť na základě evropských eh, kritérií různých typů dopravy a udržitelnosti a zároveň chce navrhnout členským státům, ale také institucím Evropské unie, aby se jasně zavázely, že ta hlavní cíl bude do roku 2030 a zpravodajka jde tímto směrem a zavádí také tu eh, doložku přeskumu, která si myslím je velice relevantní v této oblasti, protože implementace je vždycky obtížná. Pane předsedo, já bych chtěl jenom eh, udělat jeden návrh. Týká se to něčeho, o čem nehovoří zpráva a chtěl bych to říct na adresu paní zpravodajku. Týká se těchto těch koridorů, té základní sítě. To je jeden z nástrojů, který návrh komise předpokládá. A je to vlastně nástroj k tomu, aby se dala udělat ta síť. A, a pak je to spojeno také s návrhem, který se tady právě objevil, aby tedy provázal, jsme provázali politiku jako dopravní s infrastrukturou. A právě díky těmto koridorům se dosáhne více modality, více druhů eh, dopravy a také to bude už důležité pro ty, kdo používají eh, infrastrukturu, aby se tam provozovala doprava efektivnějším a udržitelnějším způsobem. Proto ten pojem zelených koridorů, to je jeden z nástrojů, které se momentálně objevují v dopravní politice, by e, se tady možná také objevil e, a určitě by to také pomohlo, kdyby e, to parlament zapracoval do svého stanoviska, protože by to komisi zase pomohlo, abychom nakonec se dopracovali k takovému výsledku, že by i ty ekologické cíle byly pro proveditelné a funkční, až se tato legislativa zavede. Ještě jednou chci poděkovat za tuto práci a děkuji paní zpravodajce. Děkuji mnohokrát. Děkuji komisi za její vysvětlení a nyní dám slovo paní zpravodajce. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji za veškeré připomínky které tady zazněly. Děkuji jak kolegům, tak zástupcům komise. V souvislosti se článkem 240, vlastně po případě 250. to je i v mé zprávě velice důležitý článek. Tady se jedná o nové technologie, které by se skutečně měly zdůraznit a měly by se více využívat. pro vytvoření co nejefektivnějších sítí. A rovněž připomínka komise týkající se zdůraznění či většího zdůraznění významu koridorů. To eh, jsem vzala na vědomí a zcela jistě to zohledním jakož samozřejmě zohledním i ostatní připomínky, protože všichni usilujeme o to, aby naše stanovisko bylo výborné a aby zrcadlilo angažovanost našeho výboru na ochranu životního prostředí, e, zejména v této specifické otázce dopravních sítí neboť doprava má veliký vliv na životní prostředí. zejména tedy s ohledem na emise CO2 a na ohrožení biologické rozmanitosti. A teď ještě něco k lhůtě eh, o pozměňovacích návrhů, poz, překládání pozměňovacích návrhů 5. července. A teď už skončím, protože jsem příliš hovořila, není-liž pravda. Co se týče infrastruktur a snižování emisí CO2, na to mm, nelze diskutovat dostatečně, ale máte pravdu, lhuta pro pozměňovací návrhy července a v našem výboru o tom budeme hlasovat od 17. do 19. září o těch pozměňovacích návrzích a v listopadu se potom bude hlasovat na výboru pro dopravu. K to je to tak významné zprávě o rozvoji transevropských dopravních sítí. Děkuji mnohokrát všem zúčastněným za diskusi k bodu 22. A než přejdeme k bodu 23, dovolte, abych tady přivítal skupinu zástupců ministerstva eh, na ochranu životního prostředí a dopravy z Bádenska-Württemberska, kteří přijeli na pozvání Richarda Sebera. Bádensko-Württembersko je spolkovou zemí Spolkové republiky Německo, která je zhruba stejně velká jako Belgie, takřka přesně stejně velká a dnes se tedy můžete zúčastnit naší legislativní práce, která se potom dostává k vám do vašich ministerstev. Vítejte srdečně. A teď se dostáváme k bodu 23, Evropské inovační partnerství v oblasti hospodaření s vodou. A v této oblasti bychom měli vést rozpravu se zástupci Evropské komise. O to požádal zpravodaj a stínový zpravodajové, takže nejprve si dovolím dát slovo komisi, aby nám udělala takový úvod do tématu a na závěr budeme mít diskusi. Eh, srdečně vítejte, zástupci komise, a děkujeme, že s vámi můžeme tu rozpravu vést dnes. Thank you very much, Chairman. Eh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Bude to jenom stručný úvod, eh, co se týče inovačních partnerství v evropských otázkách vodohospodářství. Za prvé, jak víte, Eh, toto partnerství bylo navrženo eh, v eh, Inovační unii, tedy v rámci jako klíčový program v rámci Evropa 2020, aby se urychlil rozvoj a aby se význačně přispělo k vyřešení velkých společenských výzev. Jak velice dobře víte, v tomto výboru patrně výzvy spojené s vodohospodářstvím jsou obrovské, mnohé jsou společné s kvantitou i kvalitou vody a všechny tyto problémy, jak se dá očekávat, budou narůstat i v budoucnosti vzhledem ke klimatické změně, sociálně-ekonomickému vývoji a stoupající poptávce po vodě ze strany například i potravinářského a zemědělského odvětví. Určitě jste také viděli, že eh, road eh, map 2020 eh, k větší efektivnosti zjistila, že je velký potenciál pro efektivní využívání vody. Evropská komise zároveň vypracovává návrh, jak šetřit vodu ve, v Evropě jako reakce se na tyto problémy. A tedy inovační partnerství a ten blueprint, tento návrh budou velmi úzce koordinovány, ať by tady byla integrace inovativních přístupů a inovativních opatření co do vývoje a realizace vodohospodářské politiky v Evropské unii. Další důvod, proč jsme přišli s tímto inovačním partnerstvím. Mysleli jsme si, že jsou tady velké příležitosti právě v vodohospodářství. Je velký globální trh pro tyto inovace, máme velké znalosti a e, význačné technologie, které jsou ve vodohospodářství v Evropě k dispozici, ale někdy jsou ty znalosti poněkud roztříštěné. Vodohospodářství v Evropě už je velice aktivní a vyvíjí inovativní řešení na celém světě. Ovšem velice často ne dost dost dostatečně využíváme tržních výhod, které z toho vyplývají. Tudíž cílem tohoto partnerství je eh, vyloučit eh, překážky pro průlom na trhu a využívat těch výhod, které v Evropě máme a propagovat je. To v ideálním případě pomůže také, aby evropské společnosti mohly, mohly přicházet se svými inovačními eh, řešeními na trh a realizovat svůj plný potenciál. Přidaná hodnota partnerství je, že může vytvořit takovou tu kritickou hmotu a může dávat dohromady zdroje eh, napříč eh, eh, sektory a členskými státy a na pomoci k koordinaci a že může pomoci nadefinovat společné síle a podobně. Máme celou řadu nástrojů, které se zaměřují na stranu dodávky inovaci. Máme skvělé financování pro výzkum a vývoj, ale musí to být také provázáno se eh, stranou poptávky. Proto představa partnerství je tou dimenzi eh, inovací provázat právě s poptávkou, tedy dodávka a poptávka, tak, aby se inovace zavčasu dostávaly na trh. Aby bylo úplně jasné, inovační partnerství není nějaká nová výzkumná iniciativa ani nová iniciativa pro financování. Tady jde o koordinaci a soudržnost tam, kde už existují iniciativy, a to včetně společného programování národních výzkumných programů Evropské technologické platformy, národní inovačních partnerství, eh, toho, co, mají, co dělají politikové, odvětví a všichni relevantní aktéři. Vlastně my tady propagujeme eh, víc, multidisciplinární přístup. To znamená, že se to eh, netýká jenom technologie, ale i jiných inovačních forem inovativní přístupy k financování, například eh, ke správné zprávě a podobně. A jak už jsem říkal, přístup se všemi zainteresovanými stranami eh, na sebou. Jak už jste určitě viděli, navrhli jsme ve sdělení, aby se tato práce organizovala kolem tří hlavních balíčků. Zaměříme se na řízení vodohospodářství na venkově, v eh, městech a v rámci průmyslu. Možná to jde jaksi proti intuici, protože víme, že máme rámcovou eh, směrnici pro vodu, ale my jsme eh, dostali velkou podporu ze strany zainteresovaných stran. Myslí si, že toto by byl praktický způsob, abychom eh, opravdu vždycky měli ty správné strany zastoupené při řešení té, které výzvy. Aby se, ale nebude se to samozřejmě dělat odděleně. Už máme také představy, jak to propojovat a bude se to dále vypracovávat v rámci strategického provádění prováděcího plánu, který chceme dokončit do konce tohoto roku výstupy, co očekáváme eh, od tohoto partnerství. Mnoho inovací a tam doufám prokážeme různé inovativní přístupy a řešení Rovněž bude hodně práce s rozšiřováním těch inovací, které už existují a i těch, které najdeme v budoucnosti a pak budeme hledat a strhávat překážky bránící inovacím, včetně legislativy a budeme také se snažit zaměřit se na trh, aby ty, kteří mají řešení pro přístupná problémy, aby tedy se dostali k těm, kteří ta řešení potřebují. Není to nový financovací, finanční nástroj, to už jsem říkala, ale budeme mobilizovat různé finanční nástroje, které už existují, a to včetně financování pro výzkum a také strukturální eh, fond, fond soudržnosti. Nejenom EU fondy, ale i národní a regionální fondy budou muset být na, na to k dispozici. My jsme vyslali sdělení, o kterém eh, už hovořila Rada pro životní prostředí 11. června a tam se nám dostalo podpory. Komisař Potočník zaslal pozvání, aby se sešla řídící skupina na vysoké úrovni a ta se sejde poprvé v září. Dále se vypracuje strategický implementační plán, jak už jsem to říkala, a ten by měl být hotov do konce roku. Přirozeně, že jsme pozvali také poslan, europoslance k účasti na dalším vývoji eh, tohoto partnerství a jsme moc rádi, že je tady příležitost o tom s vámi hovořit a předložit naše názory. Děkuji. Děkuji, Děkuji za úvod a teď mám dva, tři kolegy, kteří poprosili o slovo. Nejprve Judith Merkels. Počkej pak Richard Zeber a Edith Estrela a Horst Schnellhardt. Tím ukončuji eh, řečnický seznam. Thank you, uh, uh... Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za stáž, rozsáhlý přehled všeho, co je nesmírně důležité a je v nějakém vztahu s vodou. Myslím, že je na čase, abychom se více zaměřili na hospodaření s vodou a vše, co s tím souvisí, protože pokud eh, chceme mít ekonomiku, která se bude více zaměřovat na biologické ukazatele a bude šetrnější, eh, a bude omezovat dovoz eh, surovin z dalších zemí, potom v této politice hraje velkou roli i voda, takže to je vždy dobré a já bych eh, ráda eh, skončila s tou pochvalou, protože mám také několik kritických připomínek. Totiž já to chápu tak, že máte velký seznam témat, ale pořád ještě nevidím výsledky, o které usilujete a nevím, zda máme eh, řešení pro eh, tyto společenské výzvy. A to není jenom velký seznam problémů. Chtěla bych vědět, nač se chcete soustředit. A i když eh, souhlasím s tímto začátkem, eh, takže nemůžeme mít takovou volnou ruku, volnou kartu pro řešení všech těch problémů. Tu vám eh, nemůžeme dát, když nejsou ty výsledky, o které usilujeme, jasně popsány. Doufám, že to můžete eh, vyjasnit, protože identifikujete myšlenky, ale mají být eh, konečně definovány koncem roku a my se musíme eh, zaměřit na rozvoj a dosáhnout kritické hmoty, ale to není dostatečně přesné a já se také obracím na komisi, protože to je po třetí nebo po čtvrté s tímto programem, kdy ho máme podpořit, ale já jsem neviděla doposud žádné výsledky eh, žádného evropského inovačního partnerství, eh, které bylo zahájeno. Já bych vás chtěla opravdu velice podpořit, ale domnívám se, že musíme být konkrétnější. Teď ještě k jednomu bodu na vašem dlouhém seznamu. Nezapomínejte na nanost technologie a šíření materiálu ve vodě, protože se domnívám, že to by mohl být velký problém. Děkuji, děkuji. Judith Merkis, Richard Weber. Děkuji mnohokrát. Já chci také poděkovat eh, komisi za to, že nám představila toto inovační partnerství. Bylo důležité, že komise mm, se pustila do tématu voda, protože si myslím, že konečně voda zaobírá to místo, které už dávno měla mít, protože je významná nejenom v Evropě, ale v celém světě. Tak, jak řekla teď Judita, taky bych si přál, abychom jaksi měli větší informace, abychom mohli měřit na základě něčeho výsledky tohoto partnerství. Zároveň chápu komisi, že to asi nelze definovat teď hned, protože co z toho má vzejít, to se asi bude definovat během procesu samotného a je třeba důvěřovat v dynamiku tohoto procesu. A domnívám se, že jsme na správné cestě. Komise se vždy velice soustředí na opatření eh, v oblasti poptávky. Stále, jak si to bere z fokusu poptávky. Je to sice důležité, když se podíváme na globální situaci, je třeba dívat se také na stranu nabídky v eh, sektoru vody a s tím související otázky zásobování vodou. A tady se musíme taky klást otázky po technologiích a jak dostat výzvám v této oblasti v budoucnosti. Eh, čili eh, to jsem chtěl říci. Ano, dobře, říkáte strana poptávky, ale vy říkáte strana poptávky, ale já bych vás rád podnítil k tomu, aby prostě jste se zaměřili také na tu pobídku, ano, nabídku, pardon, ano, e, nabízí se tady také řada nových pracovních příležitostí a myslím si, že hospodářský potenciál Evropy je tady veliký. Už se nám podařilo lecos vykonat a myslím si, že komise by tedy měla něco udělat více v této oblasti. Znovu žádám, nikoli se soustředit pouze na poptávku Nikoliv se pouze soustředit na tu jednu stranu, ale také na tu druhou, kterou jsem právě zdůraznil. E, nesmíme zapomenout, že voda způsobuje také, e, pardon, znamená veliký energetický sektor pro Evropu a musíme se podívat, jak můžeme účinně hospodařit s tímto zdrojem a jak můžeme tuto vodní morfologii udržet co nejníže, když pomyslíme na výrobu energie z vodních zdrojů. Já mám velkou radost, že tady mám kolegy z ministerstva z Bádenská, Wirtenberska, že mohou naši diskuzi sledovat, protože v této oblasti je také velice důležitá otázka cen. Důležitá je, aby díky tvorbě cen se také podpořila uh, účinná opatření, aby vznikly účinné, účinná opatření, která povedou eh, ke zvýšení eficience. A dojde-li eh, k různým dopisům na, eh, na, ze strany komise vůči jednotlivým členským státům kvůli porušení smlouvy, Eh, je třeba, aby tady došlo k vyjasnění chápání článku 9 a když se hovoří o inovačním partnerství, tak tomu jistě patří také inovativní politika partnerství, čili eh, to bych zároveň rád eh, dal na srdce zástupcům komise, aby to prosím pěkně vyřídili také panu komisaři Potočníkovi, protože je třeba, aby komise předložila jasný návrh cenové politiky. To je sine qua non, chceme-li aby jednotlivé státy skutečně tuto politiku komise také realizovaly. A teď ještě něco krátce k programu 2020. Hovoříme o výzkumných programech, ale já jsem přece jenom zklamán, že v tomto výzkumním výzkumném programu sektor vody vůbec nezaznívá. Já jsem připravil odpovídající pozměňovací návrhy, doufám, že budou přijaty, ale víme že tady máme inovativní sektor, který se pouští do velkých společenských výzev a dáme tady Eh, a připravujeme výzkumný program do roku 2020, výzkumný ramec a vůbec do toho nezahrneme odvětví vody, tak to je pro mě skutečně politování hodné. Děkuji mnohokrát a nyní Edith Estrela. Děkuji, pane předsedo. I já bych se chtěla připojit ke slovům poděkování na adresu komise za to, že je dnes přítomná a jedná s námi na tak důležité téma. Také bych chtěla poděkovat panu předsedovi, že zahrnul tento důležitý bod do programu. Já se domnívám, že musíme pokračovat v této diskuzi a také je důležitější, důležitá větší účast poslanců a i dalších aktérů. A nyní, co se týče významu vody, tedy My stále vycházíme z toho, že je samozřejmé, že máme vodu a že je nedělitelnou součástí našeho života, ale nedostatek vody by mohl rozpoutat třetí světovou válku, jak mnozí tvrdí. Já v každém případě doufám, že se to nestane ale voda je opravdu základním statkem, který stále ještě nedocenujeme. A proto je tento návrh opravdu v našem zájmu a já proto eh, vítám aktivitu komise. Musíme využívat nových technologií a dát je do služeb posuzování kvality vody musíme jich také využívat pro zlepšení účného nakládání s vodou. Je známé, že oblast hospodaření s vodou vykazuje ještě mnohé slabiny. A v této souvislosti je třeba sbírat údaje o spotřebě vody na vnitrostátní eh, mezinárodní úrovni. Je třeba eh, mít informace o kvalitě vody, aby bylo možné zajistit účinnou kontrolu. A v tomto ohledu hrají zásadní roli samozřejmě i nové technologie. Ráda bych položila komisi tři otázky. První otázka souvisí s financováním. Financování bývá důležitým aspektem našich aktivit. Komise říká, že je tento program financován, ale prostřednictvím, prostřednictvím programu LIFE a také z vnitrostátních prostředků v současnosti zažíváme období rozsáhlých úsporných opatření v jednotlivých zemích. Nacházíme se eh, v ekonomické a finanční krizi. A vzhledem k tomu se tedy ptám, jak eh, se domníváte, že budou eh, moci členské státy dát na tento účel k dispozici finanční prostředky. A má druhá otázka se týká stávajících nápadů a nových inovativních řešení, e, která vzniknou, jak je chceme šířit. Máte už nějaké představy, jak bychom měli tyto znalosti šířit dále na úrovni členských států, na vnitrostátní úrovni, v rámci eh, různých kampaní nebo jak. A třetí otázka je spíše eh, náš požadavek v těch eh, nejrůznějších zprávách, které Evropský parlament schválil, se stále znovu objevuje návrh, aby se vytvořila observatoř, která bude sledovat výskyt sucha. A sucho bychom měli zahrnout pod přírodní katastrofy a sucho. To znamená nedost, permanentní nedostatek vody a to má dopady na ekonomiku, na prosperitu, na životní úroveň lidí. Ráda bych tedy věděla, zda už máte nějaké konkrétnější představy o tom, jak by se měl tento návrh uskutečňovat, protože byl Evropskému parlamentu již několikrát předložen. Děkuji, pan Schellhardt. Děkuji. Máme rámcovou směrnici o vodách, ale přístup, který zvolila komise, není nezbytný. Hmm, ten přístup, který tady představila, eh, že sice inovace jsou velmi rozkouskované, rozmělněné a že je třeba, aby se dospělo k větší výměně zkušeností, aby se lépe spolupracovalo na ochraně zdrojů. To musí být naším cílem, aby se hned řeklo, co chci vlastně dosáhnout eh, prostě napsat program a říct, co tím chci dosáhnout, to je jako kdyby se provozoval jako výzkum, kde už chcete předem vědět, co z toho vzejde. Souhlasím s tím, co řekl pan Zebr. Musíme také zohledňovat otázku energie. Je třeba uvědomit si, že voda, která slouží zároveň jako uskladňování energie, by měla být eh, zohledněna. Tento faktor by měl být tedy zohledněna. To je zatím trochu nejasné a proto abych se rád zeptal komise, eh, do jakého praktického rámce to chce zasadit. Eh, chtěla by tedy pozvat zástup, přizvat zástupce vlád, aby hovořili mezi sebou nebo pokusí se podporovat nějaká výzkumná zařízení, která potom budou zprostředkovávat dále ty informace, nebo prostě bude podporovat nějaké provádění konferencí. Mně tak mm, trochu leží na srdci to konkrétní provádění této výměny zkušeností eh, protože já bych rád jako poslanec sledoval, jak určité procesy probíhají a jaké výsledky přinášejí. Kukovič, Hvala lepa, eh, predsednik kaj pomeni voda, se zaved... Děkuji, pane předsedo. Co znamená voda? To zjišťujeme, když navštívíme například Indii, Čínu nebo africké země. V Evropě jsme si příliš málo vědomi toho, že voda je opravdu mimořádně důležitým statkem a důležitým zdrojem pro zachování zdraví, protože mnoho eh, nemocí vzniká právě eh, pro nedostatek pitné vody a také proto, že je voda silně znečištěná. Já pocházím z eh, místa ve Slovinsku, které se nazývá Bělé vode, tedy Bílá voda. A mám velký respekt k vodě od mého dětství protože žijí v oblasti, kde voda eh, vlastně tryská z horských svahů, a proto jsem založila a vedla technickou platformu pro vodu ve Slovinsku před několika lety. A nevím, jestli existuje na evropské úrovni nějaká taková platforma, ale na základě svých zkušeností vám mohu sdělit, že e, propojení mezi podniky, zejména malými a středními podniky a e, se znalostními centry, zejména s univerzitami v oblasti hospodaření s vodou, mělo velice dobré výsledky. Ta spolupráce byla velice dobrá a vznikla tady celá řada dobrých řešení. Takže se nám podařilo eh, znovu využívat znečištěnou vodu po vyčištění díky eh, těmu těmto cyklům dosahujeme začných úspor v průmyslu. Tyto metody se v Evropě již používají a také se samozřejmě provozuje výzkum v oblasti vody a energetiky a to skýtá velkou šanci. Technologie, které existují v této oblasti, známe přes 100 let a je opravdu možné využívat eh, příležitostí, které nám skýtá sama příroda a i životní prostředí. Voda je jednak zdrojem zdraví a jednak eh, prostředkem k přežití. A voda může být i atraktivní pro rozvoj cestovního ruchu. Možnost eh, dát si čistou vodu je také důležitým impulzem, kdy turisté si budou moci dát takovouto čistou vodu na místo vody plněné do plastových lahví. Jsem velice ráda, že dnes projednáváme téma vody, protože to je opravdu evropské téma, téma, o kterém víme příliš málo, protože je to zdroj, který je omezený a víme o něm velice málo. Sofia? Děkuji vám, pane předsedo. Sdělení komise Evropskému parlamentu je kvalitní dokument, který znamená dobrý a zajímavý základ pro naši práci. Rada bych připomněla, že před tímto sdělením jsme s mým kolegou Richardem Zeberem, nevím, jestli už se o tom dnes hovořilo nebo ne, byli jsme vlastně původci rezoluce, eh, kterou já jsem přednesla ve jménu parlamentu s mým kolegou Richardem, protože jsme z... Eh, to přednesli na Světovém fóru provodu. Ráda bych chtěla, abyste věděli, že tato rezoluce eh, byla, eh, se dostala eh, do 197 jednotlivých eh, vnitrostátních parlamentů a na různá jiná mezinárodní forma, protože my jsme byli na konference, bylo to v roce 1997 v rámci OSN, kdy se konalo takovéto světové fórum o vodě, a kde se setkali i různí zástupci různých národních parlamentů, kteří se snažili dospět k určité většině týkající se toho, jak eh, postupovat v řízení vodních zdrojů. A já si myslím, že je nesmírně důležité, abychom se připravili na světové fórum vody, které se bude konat za tři roky v Koreji, abychom eh, tam byli skutečně silně prezentováni, celá Evropská unie, také Evropská komise, abychom tam přijeli skutečně s dokumenty, které připravíme a promyslíme dopředu společně, a které se budou týkat evropské politiky hospodaření s vodou v budoucnu. Děkuji mnohokrát, děkuji a teď dávám slovo komisi. Aby nám odpověděla na otázky, které tady zazněly. Prosím pěkně. Thank you very much for... Velice děkuji za všechny tyto zajímavé otázky, které jsou pro nás velkou podporou. Možná, že jsem eh, dokonce nevysvětlila systém, strukturu eh, řízení a jak si to vlastně představujeme. My jsme to dali do komunika, do sdělení. Vysvětlili jsme, jak by měly ty jednotlivé balíčky fungovat. Chceme mít síť, která by byla velice otevřená pro každého na všech úrovních tak, aby to byl věru otevřený proces, kde by bylo možné zapojit mnoho různých zainteresovaných eh, stran. Počítáme také s tím, že bude probíhat velká koordinace mezi různými sítěmi, čili je to spojeno s celou strukturou. Ale jak už bylo řečeno, také si uvědomujeme, že by to nemělo být eh, příliš byrokraticky náročné, aby tam by nebylo mnoho stálých skupin. Chceme být inovativní i v tom, jak budeme tuto celou věc vyvíjet. Chceme zaujmout otevřený přístup, chceme zapojit všechny aktéry, aby to nebyla jenom slova to je jeden z hlavních důvodů, proč jsme to možná tak úplně jasně neřekli ve sdělení, jak by to přesně mělo vypadat a jak by to mělo dodávat výsledky. Protože si myslíme, že to už není úkolem ani komise, ani jiné bruselské struktury, aby to definovala. Mělo by to být takové, aby to bylo relevantní a zajímavé pro všechny zainteresované strany, včetně odvětví, které bude vyvíjet a uvádět na trh řešení. Důležité je, aby to byl otevřený proces a nemělo by to být nějaký biankošek, ale myslíme si, že je velmi důležité, abychom to definovali společně. Máme samozřejmě vlastní představy, jaké výsledky by to mělo přinášet. To bylo ve sdělení a to zmínila jsem to i tady. Máme i konkrétní představu, jak to chceme překá- ukázat, že chceme uh, už šířit také to, co už existuje. Čili nejde o to, že bychom neměli jasnou představu, ale chceme zároveň se otevřeně stavit vůči tomu, co by se mělo do toho dát. Všechny ty konkrétní náměty ohledně témat, s tím souhlasíme. I my jsme na to přišli v rámci, když jsme vypracovávali ten návrh, blueprint. Jsou to obtížné problémy, které bude tak či onak třeba řešit. Nevyřešíme samozřejmě všechny inovačním partnerstvím. To se zaměří na určité věci. A zase v jiném kontextu se budou řešit jiné problémy. E, e, samozřejmě i vodní energie se tady zmiňovala. E, to je velice důležité z hlediska výroby elektřiny, spojení s biomasou. A zatím to navrhujeme jako takové téma, které by bylo průřezové, ale záleží na tom, jak to zainteresované strany vyvinou v rámci strategického eh, prováděcího plánu. Ceny. My momentálně eh, vy, eh, eh, zhodnocujeme všechny plány pro řízení povodí, které jsme dostali od členských států a Eh, zase budeme také vycházet z toho, jak se zatím implementuje nebo neimplementuje eh, směrnice o rámcová směrnice o vodě v různých těchto povodích a budeme doporučovat zlepšení. Inovační partnerství by se také mohlo na to zaměřit. A to jsou vlastně dva téma, která se vyvíjejí v úzké koordinaci. Asi jsem se úplně jasně nevyjadřila, když jsem hovořila o straně nabídky a poptávky. Já jsem nemyslela nabídku vody a poptávku po ní, spíše nabídku a poptávku po inovacích. Já s vámi souhlasím, že se musíme samozřejmě zaměřit na nabídku vody i poptávku. Zatím jsme velice propakovali takovou hierarchii vody, ale uvědomujeme si, že se budeme muset zaměřit na eh, všechny možnosti, které existují, vždycky hledat nákladově nejefektivnější řešení. Ohledně inovací musíme se podívat i na nabídku, to znamená výzkum, vývoj, inovace, ale také na eh, poptávku, kterou dává politická zadání, eh, trh a podobně je ještě něco, co jsem eh, nezmínila, spojení s výzkumem. Já už jsem říkala, že velmi souhlasíme eh, s tím, aby výzkum byl založen na stanovených cílech. Musíme opravdu aplikovat výzkum tak, aby byl užitečný při řešení problému, na něž se shodneme, že potřebují řešení. Doufám, že jsem víceméně zodpověděla všechny dotazy a ještě jednou vám mnohokrát děkuji. Velice vám děkuji za toto vysvětlení. Myslím, že je v tom opravdu hudba, v tomto tématu a ještě jsme nedosáhli dostatečného vývoje, například úpravy vody, přepravy vody, také v souvislosti se technologiemi ukládání, pro, také pro získávání elektřiny. To je opravdu velice rozsáhlé pole, ale my jsme aktivní a příslušní aktéři. Zde všichni vystoupili ti, kteří usilují o Eh, inovace, takže bychom vám chtěli ještě jednou velice poděkovat za tuto rozpravu, za možnost si s vámi vyměnit eh, názory. Velice vám děkuji. zástupci komise se usadili. Chtěl bych tedy přejít k dalšímu bodu pořadu jednání. Je to bod 24. Rozhodnutí o registraci pro léčivý přípravek pro vzácná onemocnění. To je naše dnešní téma. Nejprve bych chtěl dát slovo koordinátorce za skupinu SAD Linda McEvans a potom mají slovo ostatní, kteří mají zájem o diskuzi. Prosím, máte slovo. Děkuji, eh, pane předsedo. Já hlavně chci si poslechnout, co nám k tomu řekne dnes Evropská komise. My jsme to zařadili na pořad jednání, protože se na nás obrátili eh, voliči, vlastně, kteří eh, se dělají starosti tímto případem léčiva Orfakol. Možná, že by komise nám mohla říci, jak to celé bylo protože Jedná se o lék, který je jenom pro vzácné choroby a používá se jenom v pár, u pár případů eh, v Evropě, přičemž bylo zažádáno o povolení a EMA, eh, tedy specializovaná agentura pro eh, léčiva, dvakrát řekla ano, ratifikoval to i výbor členských států také dvakrát a pak ale komise odmítla eh, toto povolení z technických důvodů, že ta žádost nebyla úplná a členské státy zase odmítly to eh, přijmout. Takže to takhle šlo pořád mezi členskými státy a komisí. Chtěla bych se zeptat eh, komisí, jak je to často, že komise takto vlastně zamítne rozhodnutí výboru expertů EMA a o co tady vlastně jde konkrétně v této záležitosti protože je to lék, který se používá jenom na léčbu vzácných chorob. Proč komise učinila tento krok, který si myslím je velmi nezávi- ne, e, neobvyklý a probíhá momentálně soudní řízení. O něm samozřejmě nebudeme hovořit, ale myslím, že k tomu soudnímu e, procesu se připojila celá řada členských států. Proto si myslím, že je užitečné, abychom o tom tady hovořili, protože samozřejmě mnoho obav, které zbuzují léčiva a jejich bezpečnost po celé Evropě. Děkuji. Už se nikdo nehlásí o slovo. Prozatím chtěl bych tedy dát slovo panu Bule za komisi. Musím to vzít zpátky, žil paňo, prosím. Děkuji moc krát, pane předsedo. Promiňte, domníval jsem se, že víte, že jsem chtěl vzít slovo, ale omlouvám se, já jsem se nepřihlásil, abych se zapsal pardon, a beru si slovo, a tak je to vlastně v souladu e, s mojí paní koordinátorkou. Já jsem spolupůvodcem této interpelace, položení této otázky komisi a, a možná, že bych si mohl dovolit říct pár doplňujících slov. Orfakol je přípravek, který slouží pro, e, sloužení, pro léčbu vzácných a velice závažných onemocnění, která pakliže nejsou léčena, znamenají a podávají se v prvních měsících života. A očekává se, že v 90. letech eh, eh, došlo, eh, je prostě nějak pár desítek lidí, kteří se léčí těmito, tímto přípravkem. Jedná se o vzácné onemocnění, které se vyskytuje i mimo evropské území, zejména ve Spojených státech. A já se domnívám, eh, říkám-li to, je to Souvisí to také s konkurencí Orfakolu, eh, který je v centru interpelace, kterou dnes znášíme, eh, protože je v určité konkurenci s nějakým slavným slavnou církví v USA, která je známá tím, že proti tomuto přípravku protestuje. Aussi très important à rappeler. Moi, un certain nombre de questions, euh, je ne reviens pas sur ce que disait euh, Linda à propos. Eh, já se připojuji naprosto k tomu, co řekla eh, Linda. Euh, Protože alternativou k tomuto přípravku je hepatická transplantace, což je nesmírně závažný zásah, zejména pro miminka, která jsou teprve několik měsíců stará. A dovedete si představit, že již 20 let, kdy, co existuje Orfakol, že mm, tato autorizace EMI byla skutečně vítanou pro všechny rodině, rodiny, eh, které mm, chtěli eh, prostě, aby jejich miminka přežili eh, a vyhnout se této hepatitické transplantaci ho léčili tímto přípravkem. Čili Eh, eh, proč vlastně komise tady postupovala proti rozhodnutí většině států. Proč najednou tento přístup? Není to nějaká chyba, která zároveň znamená vlast, eh, porušení meziinstitucionální a komunitární rovnováhy? protože původně bylo uděleno dvakrát povolení pro Orfakol. Když se podíváme na komitologii Evropské komisi, eh, měla předložit návrh, ale komise dvakrát vlastně byla vyzvána k tomu, aby vysvětlila, že ona v rámci ze svého titulu, eh, jak si tento přípravek zakazuje, naproti rozhodnutí většiny členských států. Eh, tyto přípravky pro, pro, pardon, proč komise nerespektovala také proces registrace a komitologie, která jí náleží. Je tu řada nejasných věcí a není jasné, proč Evropská komise včas nepředložila vysvětlení, eh, proč vlastně tento přípravek zakázal. Evropská komise eh, jak může ospravedlnit odkazování se na příprave, který je konkurentní vůči Orfakolu, ačkoliv každý specifický případ byl pojednáván odděleně a nedošlo tady k žádnému obecnému um, hodnocení. Co se tedy děje? Eh, v tomto tématu Orfakolu je třeba připomenout, že Rakousko, Německo, Francie, Spojené království, Česká republika studují možnost eh, napadnout Evropskou komisi před Evropským soudním dvorem pro to, že nerespektuje názor členských států, která byla schválena kvalifikovanou většinou. Takže, pane předsedo, vážení kolegové, eh, eh, aniž zatím ještě máme eh, verdikt Evropského soudního dvora, bohužel Evropská komise tady nedostála povinnosti transparentnosti svého postupu. Vielen Dank. Děkuji, pane Paňo. A nyní dávám slovo komisi. Dnes to bude Patricia Bronkola, vedoucí útvaru pro registraci léčivých přípravků. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Já bych hned na začátku chtěla říci, že velmi vítám tuto příležitost vysvětlit kroky a postupy, které jsme použili v tomto konkrétním případě. Pak bych ještě chtěla říci další věc. A je tady určitý háček. Spočívá to v tom, že eh, my teď vlastně hovoříme o záležitosti, Eh, který momentálně eh, se řeší jako kauza u soudního dvora. A proto, co se argumentace týče, chtěla bych vás odkázat na změní rozhodnutí komise. Měla bych začít znovu? Čili zopakuji, že vítám tuto příležitost, abych eh, poskytla plné informace k tomuto případu. A za druhé, že bych chtěla zdůraznit, vzhledem k tomu, že je to e, případ, který momentálně projednává soud, e, chci také zdůraznit, že uvažování, argumentace a motivace je obsažena v rozhodnutí komise a musíme to brát jako celé, tedy toto, tento odmítnutí poskytnout povolení pro uplatnění na trhu. Čili já nebudu hovořit jenom o celé motivaci, o celom to rozhodnutí a velice na vás apeluji, abyste moje slova nevytrhávali z kontextu. Pokud by vznikla jakákoliv právní diskuse, pak je třeba brát v úvahu ucelenou argumentaci, protože ono to jde od jedné až na desát, první až na desátou eh, stránku a jak si sleduje to určitou logiku. Čili eh, tuto výhradu bych chtěla učinit hned na začátku, aby nedošlo k nějakému nedorozumění. A opravdu bych eh, chtěla zdůraznit, že co se týče Kolo, nebylo vydáno, že tedy neplatí žádné eh, povolení pro uplatnění na trhu ani v Evropské unii, ani v žádné zemi mimo Evropskou unii. Pokud jde o konkrétní případ Kolo, a žádosti o eh, povolení, o tržní autorizaci, kterou eh, dostala Evropská agence medici- pro léčiva. Pak tam nebyly žádné výsledky z klinických nebo předklinických úsilí, eh, studií, ale byly tam zmínky, odkazy na bibliografické studie, na literaturu. A chtěla bych připomenout, a to by se vztahovalo na pacienty, abych tak řekla, ať už trpí normálními nebo vzácnými chorobami. Všichni mají nárok být léčeni le, e, e, le, léčiva, která odpovídají kritérium kvality, bezpečnosti a klinické účinnosti podle naší legislativy. A to je úplně zásadní věc v naší legislativě. Totiž, že e, pro léčiva jsou tady požadavky klinická účinnost a bezpečnost léčiv, musí být prokázána prostřednictvím predklinických a klinických studií. To prostě je obecné základní pravidlo. Jsou ovšem jisté výjimky a takové skutečně existují. Tedy je možnost poskytnout tržní autorizaci a to na základě bibliografických údajů pouze, ovšem za velice přísných podmínek, které podle našeho soudu nebyly v tomto konkrétním případě splněny. Teď k celé řadě eh, bodů, o kterých se tady hovořilo v souvislosti s postupem. Možná to bude trošku umorné, ale projdu celou řadu kroků. A první je, že eh, žádost o povolení na uplatňování trhu byla předložena EMA a bylo to 15. října, pardon, eh, bylo to v říjnu 2009 a udělala to společnost Citares a příslušný hodnotící výbor pro vědecké posouzení přijal potom stanovisko, učení zmínil, tak 16. prosince 2010, to bylo více než o rok později, kde doporučil, aby Orfakol získal autorizaci. To potom spolu s požadovanou dokumentací bylo zasláno do komise, aby eh, to vyřizovala a tato dostala, nebo bylo to tam posláno v lednu 2011. A v tomto stanovisku jsme zjistili celou řadu um, věcí, které nešly dohromady. Potřebovali jsme některé věci dále vyjasnit, abychom pochopili eh, fakta tohoto konkrétního případu. Proto jsme požádali Evropskou agenturu pro léčiva, aby nám tato vyjasnění poslala. A oni proto se znovu obrátili na výrobce se eh, AHTP a pak poslali druhé aktualizované stanovisko plus hodnotící zprávu, respektive ta byla přijata v dubnu 2011. Je tedy důležité, abychom abychom věděli, že my jsme potřebovali získat lepší informace, abychom tomu lépe porozuměli. Nicméně pak na základě této dokumentace my jsme porovnali tuto dokumentaci s velice přísnými a podrobnými požadavkami, požadavky, které stanoví eh, zákon, eh, legislativa. A komise usoudila, že nebyly zase splněny podmínky pro poskytnutí povolení pro uplatňování na trhu a to mělo velice dobré pádné právní důvody. A proto také v červenci roku 2011 neboli loni komise předložila stálemu výboru eh, návrh rozhodnutí, kde odmítla poskytnout toto povolení a e, pak e, požadavek e, členských států se odhrával na zasedání konkrétním, došlo k dalšímu zdržení, protože normálně se to vyřizuje písemně a zdržení je 22 dní, ale jestliže členský stát to chce s námi diskutovat, tak to musíme umožnit a zorganizovat. To tedy znamenalo, že stálý výbor, ten se sešel potom v září a pak eh, stálý výbor se svolal znovu v listopadu, a, pardon, v říjnu a posléze se vyjádřil negativně k tomu návrhu komise, aby bylo odmítnuto e, autorizační povolení. My jsme zase se obrátili na odvolací výbor, e, bylo to v listopadu a zase tam stanovisko bylo negativní, neboli my jsme se ocitli v situaci, kde my jsme zase velice pečlivě posoudili a to e, s přihlédnutím ke všem těm prvkům, které jsme měli měli v rukou a dospěli jsme k závěru, že bychom neměli to nechat jaksi vyšumět, že bychom měli nadále hledat řešení. A proto jsme znovu posoudili žádost, stanovisko, diskuse se stálým i odvolacím výborem, ale znovu jsme dospěli k závěru, že nebylo možné poskytnout povolení uplatňovat na trhu. Takže jsme se pak dali návrh rozhodnutí stálému výboru a v tomto návrhu byly už doplněny další skutečnosti, ta motivace tam byla ještě logičtější, tak aby všichni byli schopni to právní eh, uvažování sledovat krok za krokem. A v tomto konkrétním případě pak eh, vlastně stanovisko bylo žádné toho eh, stáleho výboru, čili vlastně nikdo nebyl proti odmítnutí autorizace. To je třeba zdůraznit. Byly některé členské státy, které to podpořily, jiné to nepodpořily, ale žádnou, žádnou stranu se to výrazně vlastně nepřiklonilo. Čili vlastně jsme byli v situaci, kdy žádné stanovisko nebylo. A na základě komitologie, pokud není stanovisko ve farmaceutickém odvětví, komise může rozhodnout. Tento proces, já tedy opakuji všechny tyto kroky, protože si myslím, že je důležité, abychom byli vysoce transparentní a trvám na tom, že po celý, po celý tento proces jsme byli vysoce proces, pro, transparentní. Všechny kroky a dokumenty jsou dokumentovány v, re, v registru pro komitologické postupy. A my jakožto strážce smlouvy, my vlastně máme právní zodpovědnost Eh, rozhodnutí, za rozhodnutí komise u autorizací, u povolení uvlatňování na trhu. A je našem povinností zajistit, že budou splněna požadavky legislativy, kterou přijali jak rada, tak parlament. To musí v každém případě být splněno. A to bych chtěla říct se vší jasností. Dále otázka, která se týká tedy toho stanoviska eh, negativního, pozitivního. Tady musíme myslet na to, že agentura tady má svoji úlohu, svoji úlohu má komise. Agentura je o toho, aby nám dávala vědecké rady a asi pochopíte, že je určitý třeba vědecký klinický návrh, názor, který převládne, ale rozhodnutí v posledu podepisuje komise a proto je zásadně důležité, aby komise opravdu ověřila eh, právní platnost toho, co podepisuje a zajistit také, že všechna eh, rozhodnutí jsou patřičně právně podložena. Toto děláme soustavně. Nestává se to příliš často, že by došlo k neschodě, ale v tomto konkrétním případě jsme eh, měli pocit, že skutečně musíme zajistit splnění přísných legislativních požadavků. Myslíme si, že to má základní význam, aby se vy, zajistila vysoká úroveň veřejného zdraví, ale také, aby se stejným způsobem zacházelo se všemi žadavateli, aby takhle se to dělalo v každém případě. A pak ještě ohledem na to, co si myslíme, že by se stalo, kdybychom se odchýlili od tohoto vysoce rigorózního postupu při analýze každého případu. Kdybychom my byli dali povolení na uplatnění na trhu, tak bychom byli vlastně podkopali základy legislativy. A byli bychom s tím, tím nastavili precedent, což by mohlo v budoucnosti vést k poškození veřejného zdraví. Pak druhá věc, ta je možná příliš složitá, než abych zabývala do podrobnosti, ale je to dobře eh, dokumentováno a vysvětleno v motivaci eh, rozhodnutí. Totiž výjimky z obecného pravidla eh, té celkové složky, ty je třeba posuzovat velice pečlivě, protože pak je to automatická i výjimka s nařízení týkající se e, pediatrie. A my si myslíme, že my v komisi jsme na to velice hrdí, že to takhle děláme, ale myslím si, že i rada a mm, parlament mohou být velice e, hrdě na to, čím se dosáhlo e, nařízením pro pediatrickou medicínu. A nemyslíme si, že bychom měli nějakým způsobem otevírat dveře k podrývání této důležité legislativy. A nakonec, jak už jsem říkala, nebyla by ta tedy právní jistota a nikdo by se nemohl být jist, že se se žadateli opravdu bude stejně zacházet. Pak by se to posuzovalo případ od případu a pak vlastně bychom byli otevřeni vůči tomu, co e, přesně nechceme, tedy aby se zacházelo s různými žadateli různě. A teď, co se týče poslední věci, když tedy slyším, že můj útvar se Eh, postupoval netransparentně, netransparentně a ne rigorózně, tak eh, tedy doufám, že to, co jsem vám právě vysvětlila, ukazuje opak, že jsme postupovali transparentně a rigorózně v celém tomto procesu. Konečně pak se dostávám tomu, že eh, není eh, možnost léčby nebo není k dispozici terapie pro pacienty. Musíme si uvědomit, že i ty informace, které máme z, eh, z Evropské agentury pro léčiva, svědčí o tom, že alternativní léčba existuje. A další věc je, že Orfakol mohou autorizovat členské státy v rámci zvláštního ustanovení v registračním postupu, což umožňuje členskému státu, aby v konkrétním konkrétních případech a za konkrétních eh, eh, okolností, aby poskytlo možnost používat eh, léčivo, které nebylo plně autorizováno. Čímž doufám, jsem zareagovala na všechny vaše obavy a problémy. A pak ještě tady byla taková narážka, nebo na, tak někdo naznačoval, že jsme možná jednali za tím účelem, abychom poskytli eh, výhodu jinému výrobci. To chci se vší rozhodností popřít a doufám, že jsem vám teď dokázala, že tomu tak není. My každý případ posuzujeme podle meritu věci vždycky zvlášť. A prostě v každém případě nemáme žádnou další druhou žádost a autorizaci, čili nemohli jsme něk- s nikým zacházet jinak, protože žádnou jinou žádost jsme nedostali. A chci znovu ujistit všechny, že jsme velice citliví právě, aby se se všemi zacházelo stejně, abychom případ vždycky posuzovali na základě eh, jeho vlastních fakt. Děkuji. Děkuji. A mám tu ještě dvě doplňující otázky a protože do 18.30 máme dost času, tak Linda McEwen a potom Žil Paňo. Já bych chtěla pouze něco vysvětlit, já se to snažím pochopit. Jaké to má dopady. Jistě můžeme tu mít byrokracii a říkat si, kdo co kde kdy udělal, ale to by mělo být jasné. Ta tento léčivý přípravek se předepisuje již 20 let, nebo je to tak? Ne, používá se v nemocnicích. Lékaři Orfakol nyní předepisují v nemocnicích ve Francii, ve Spojeném království, takže toto léčivo se předepisuje. A využívá se jiné cesty. Já bych chtěla pouze vědět, jestli je to pravda, že rodiny nemají tedy přístup k léčbě? Tento léčivý přípravek je k dispozici individuálním pacientům v nemocniční péči, pokud to eh, indikuje lékař, protože jsme slyšeli o některých případech a já se tedy domnívám, že ho nemocnice mohou používat, pokud ho ještě mohou používat. Proč jsou lékaři tak rozčíleni? A proč by to společnost se obrátila na soud proč usiluje o tu registraci. Mě by zajímalo, co se zatím opravdu skrývá. Tato společnost vyrábí léčivý přípravek jako o, pro vzácná onemocnění, tedy co zatím je pan Paňol? No, já bych se rád vrátil k několika prvkům Eh, které tady uvedla Evropská komise. Tak, jak to právě řekla Linda, Evropská komise tady spochybňuje princip samotný využívání orfakolu, který býval aktivně užíván 20 let, jak to připomněla Linda, s klinickými výsledky pro pacienty, které ospravedlňovala dokonce MEM. E EMA. Všechno výborně fungovalo, eh, eh, včetně prostě eh, té hepatitické transfuze. Nebylo to jenom jeden bylo to 20 let. To je tedy první argument, který bychom tedy měli zdůraznit. Druhé téma, které tady chci zdůraznit. Evropská komise po třetí tady připomněla Eh, nějaký přeskumný výbor, kde byli také zástupci členských států, kde v komitologické proceduře jejich jejich eh, posouzení eh, je, bylo v rozporu s, s řešením komise. A se na rozdíl od zástupců členských států nemohla Eh, tedy se dohodnout nebo nemohla znovu konzultovat příslušnou agenturu, třeba že to předtím udělala v rámci komitologie. To znamená, že rozhodnutí z 25. května 2012, eh, které bylo odmítající, najednou zmizelo. Se... Za třetí, ve složce veškeré klinické argumenty, které uvádí Evropská komise, jsou klinické argumenty, které uvádí konkurent, slovo od slova. Konkurent firmy, která vyrábí uh, eh, orfanol. Já mám v ruce dokumenty, které dokládají, že Evropská komise v únoru přímo skontaktovala konkurenta výrobce který vyrábí přípravky podobné orfakolu, aby měla zcela jistě užitečné informace pro slyšení, které se bude konat či konalo před soudním dvorem. Je třeba připomnět, že tady byla exkluzivita deseti let, která byla dána pro používání orfilanu, která je samozřejmě průmyslově využená pro tuto společnost AMM. A po této odpovědi, kterou jsem tedy vyslyšel, mám pod, nevím, že by tady došlo k nějakým novým prvkům. Děkuji mnohokrát a rád bych požádal tedy komisi, aby zareagovala. Yes, thank you, Mr. Ano, děkuji, pane předsedo. Začnu otázkami, které se týkají pacientů. Zda eh, se může předepisovat tento přípravek, jak už jsem řekla ve svém předchozím příspěvku. Tady je samozřejmě možnost, aby členské státy registrovaly použití tohoto eh, nějakého léčivého přípravku, který není registrován v EU. A eh, ten se této cesty bylo využito k předepisování orfakolu. Francouzské orgány nám potvrdili, že e, registro, registrovali užití orfakolu podle článku 5. To je tedy možnost e, od roku 2007, takže víme, že pacienti jsou léčeni a pan Parňo to řekl, že se vede všem léčeným pacientům dobře tak to znamená, že tím jsou pacienti léčeni. To tedy musíme vyvrátit. A potom některé klinické zkoušky probíhají a někteří pacienti jsou do nich zapojeni, takže nemůžeme říci, že e, tím nějak trpí, že nemají přístup pacienti k léčbě. A e, dále otázka té společnosti. Pan Parňo to řekl zcela jasně. Jestliže společnost obdrží registraci pro nějakou specifickou indikaci, potom získává desetiletou exkluzivitu na trhu. To znamená, že nemá konkurenci po dobu deseti let. To znamená pro společnost. My jsme vypracovali legislativu pro přípravky vzácná onemocnění. Takže to je takový podnět pro společnosti, aby takovéto přípravky pro vzácná onemocnění vyvíjeli. Jsou tím odměněni, protože jinak by to asi nedělali. Otázka eh, stáleho výboru. Já se domnívám, že jsem se vyjádřila jednoznačně, když jsem postupně popisovala celý proces po jednání apelačního výboru. Komise řekla, že e, nemůže nechat, aby e, šel tento proces do ztracena, takže e, jsme chtěli vydat to rozhodnutí, měli já to nemohu, doku, komentovat, nemohu to jasně předložit, ale máme eh, dokumentu na šesti stranách a potom deset stránek motivace. Takže tento modifikovaný návrh jsme dali zpět sálému výboru skutečnost, že jsme si vyslechli argumenty a použili také argumenty konkurenta v případě vypracování motivace tohoto případu, tak to můžeme doložit. My jsme nikdy nevyslechli argumenty konkurenta, my ho známe, protože eh, byl stanoven toto status eh, přípravku pro vzácá onemocnění a bylo eh, eh, to předloženo u soudu, že existuje ta druhá společnost a my jsme se obrátili na tu druhou společnost, abychom získali exaktní harmonogram aplikace. To bylo důležité pro rozhodování, zda máme přistupovat eh, k tomuto procesu obšírně u soudu nebo ne. Argumenty jsou takové, že my rozhodně nezvažujeme jednu společnost proti druhé. My souhlasíme, aby se tím zabýval soud takovýmto rozšířeným způsobem. A e, jinak bychom s tím nedali souhlas, ale my jsme okamžitě tedy s tímto postupem souhlasili. Tolik k té otázce, kterou jste mi položili. Děkuji, pane e, předsedo. Děkuji. Děkuji komisi a i kolegyním a kolegům, kteří se zúčastnili této diskuze. Přejdeme eh, k bodu 25, schvalování pesticidů podle nařízení komise 33 z roku 2008. Nejprve bude mít slovo komise, může mít eh, svou prezentaci, potom Bart Stars, eh, otázky a potom zase dostane slovo komise. Prosím. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, eh, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mohu vám jenom krátce představit celé to téma. Váš kolega předložil, předložil otázku, tak jsme ochotni mu odpovědět. Co se týče schvalování pesticidů, to bylo vždy nesmírně citlivým tématem, protože víte, že pesticidy jsou chemické látky, které jsou velmi kontroverzní můžou být považovány za užitečné, protože eh, umožňují intenzivní zemědělské eh, činnosti, ale zaslouží si pozornosti, aby neznečišťovali planetu, protože je třeba také, aby chránili rostliny, které, na které útočí nejrůznější druhy plísní a bakterií. A dokonce, i když biologické zemědělství existuje, a podporuje ho také reglementace Evropské komise, protože víte, že naše DG pro zemědělství ustanovilo naprosto jasná pravidla pro certifikaci v biologickém zemědělství. I biologické zemědělství používá pesticidy. Občas legislativa Eh, vychází z toho, že pesticidy by se měly využívat rozumnou formou tak, aby neovlivňovaly nepřímě životní prostředí, zvířata a rostliny. Máme směrnici týkající se použ- trvalého využívání pesticidů, eh, která předepisuje a vlastně vy to víte, že to bylo schváleno společně s radou, která vyzývá zemědělce k tomu, aby využívali velice striktně pesticidy a zamezili tím negativnímu vlivu celému tomu komplexu potravinového řetězce a zabránili škodám na vlivu eh, v životním prostředí. Ale krom navzdory tomu, třeba že to jsou tedy legislativní úpravy komise a rady, Eh, rozhodly se tyto obě instituce nezakázat pesticidy. Existuje tady celá řada mm, eh, legislativních úprav, které ukazují, jakým způsobem se pesticidy mají používat. A je to v tomto rámci, který tady existuje takřka od roku 1991. Tady máme celou sérii různých legislativních záměrů, eh, které se zaměřují na studii bezpečnosti při používání pesticidů. Pravdou je, že po druhé světové válce cílem bylo hlavně vyrábět víc. A proto, aby se vyrábělo dřív ve své době, bylo nezbytné aby se zabíjely bakterie a tak dále. Ale poté, co jsme alespoň v Evropě dosáhlo, dosáhli určité stability trhu se zemědělskými produkty, jednalo se nám o to, aby se vyrábělo lépe, to znamená veškeré tyto substance, které byly zděděny po válce i z období před válkou, byly znovu vyhodnoceny, došlo k novým eh, metodám hodnocení týkající se bezpečnosti eh, zdraví živočichů, rostlin a vlivu na životní prostředí v roce 1991 vstoupila v platnost tato směrnice, eh, která se zaobírala eh, těmito látkami eh, a vlastně vyzývala k přehodnocení těchto látek. 75 látek bylo eliminováno. My jsme přešli od tisíce autorizovaných látek na 250. 60, eh, se, pardon, 75% bylo tedy vyřazeno, protože představovaly rizika pro nejrůznější sektory životního prostředí a život člověka, zvířat i rostlin. Co se týče hodnocení prostřednictvím nových vědeckých norem, které se zaobíraly novou toxicitou, eh, to hrálo také velkou roli a bylo to nesmírně důležité. A zjevně nám tedy zbylo 250 substancí a zhruba stovka byla nově autorizována, nově povolena na základě nové složky. Toliko tedy globální situace, v níž se nacházíme na jedné straně za pomoci Evropské agentury pro bezpečnost potravin EFSI, která vědecky vyhodnocuje tyto pesticidy a um, také členské státy přispívají svýma, svými hodnocení a jak říkám, to množství těch látek se velkou změnou zredukovalo, velkou měrou. A co se týče toho, co jste tady projednávali, například když v předchozím bodě a sice léčbu vzácných onemocnění, eh, je třeba zohledňovat co možná nejmírnější důsledky na rostliny. A proto eh, průmysl může mít zájem na hodnocení tohoto tématu a chcete-li Hovořím tady například o lístkových oříšcích, o cibuli a tak dále, protože existovaly substance, které umožňovaly eh, odstraňovat hmyz, který útočil zejména na cibuli, jarní cibulku a podobné. Výrobci těchto mírnějších druhů, pardon, těchto druhů mají mnoho problémů. E, tedy ti, kteří vyráběli tyto specifické prostředky, protože ke mně chodí a říkají, no oni chtějí nás zakázat. A já říkám, no protože, a, já, a oni říkají proč, já říkám, protože představují riziko proti, e, pardon, riziko poškození životního prostředí. A mu, musí tedy E, používat jiné prostředky, ale jak říkám, tady ještě existuje problém. Všechny tyto procedury udělování povolení pro používání pesticidů byly samozřejmě podrobeny procesům, které jsou zakotveny pevně v legislativních Eh, předpisech schválených a vydaných komisí na základě komotologických postupů, které považujeme za naprosto transparentní. A jistě víte, že v současné době běží debaty o určitých těch pesticidech, o neonikotinových, nevím co, protože ty se používají pro včely, které jsou potom, eh, pardon, které když jsou použité, tak způsobují, že včely již nenajdou cestu zpátky k sobě do úlu, když vdechnou jejich výpary. Čili eh, to způsobuje také problém zemědělcům a společnostem, které udělovali povolení, pro, po, které, potře, které tedy dostali povolení k používání těchto, prostře, těchto prostředků. Ale jistě na základě nových vědeckých poznatků je třeba zaobírat se touto rodinou neonikotinových pesticidů, které mohou způsobovat potíže pro včely. Eh, tolik možná úvodem, pane předsedo, a jinak samozřejmě já i mý spolupracovníci jsme ochotni odpovědět na všechny vaše otázky. Děkuji. Děkuji, pane Pule, za ten obsáhlý výklad. Také děkuji za vaši účast při projednávání tohoto bodu a nyní dávám slovo Partu Stásovi a potom Krista Klas. Děkuji, pane předsedo také děkuji komisi za tento velice podrobný výklad, který byl velice hezky strukturovaný a logický, ale otázka, kterou bych chtěl položit zástupce eh, komise řekl pro dví omě a pokud eh, schválíme pesticidy, tak eh, se budou muset opírat o celou řadu eh, pravidel a předpisů, které jsme projednávali, ale já bych se chtěla říct si, já se domnívám, že je to také i v zprávě o Pesticides Network. Tato zpráva byla předložena začátkem dubna. A tam se opět spochybňuje celá otázka opakovaného podání žádostí, resubmission, ale já bych chtěla obdržet konkrétní odpovědi na konkrétní otázky. Komise říká, že provedla celou řadu hodnocení, ale když se podíváme na ty registrované produkty, potom můžeme skonstatovat, že přitom příslušné předpisy nebyly dost dobře respektovány. Odkazuje se tu na starou směrnici a nové nařízení. Jistě je třeba dbát na to, aby to nemělo škodlivé účinky na lidské zdraví a na druhé straně je třeba zabránit tomu, aby to mělo negativní dopady na životní prostředí. To jsou ty dva aspekty. A to je aspoň to tvrzení a já bych chtěl slyšet od pana Vulete. Je to 8 z 10 hodnocení, které byly provedeny na základě textu, které dala k dispozici agentura EFSA. Je to posuzování rizik pro eh, spotřebitele, které nebylo dostatečně provedeno. Jak můžeme s dobrým svědomím souhlasit s produktem a schválit ho, když nevíme, jaké má dopady na lidské zdraví? To je, myslím, velice eh, pochybné. A dále u sedmi z deseti hodnocení nebylo prokázáno, že to nemá žádné účinky a v dalších případech nedošlo k vážným zkouškám dopadu pesticidů na prostředí a v sedmi z deseti eh, případů eh, byly, byla uznána velká rizika, ale tyto látky byly přesto eh, schváleny. To také pokládám za problematické, když v tomto případě není zakázán žádný pesticid se zdůvodněním, že má negativní důvody na prostředí. A je tu skutečně riziko, že to může mít dopad na rozmanitost druhů, na ptáky a další. A já bych se tedy chtěla zeptat komise, když se uh, činí takovéto rozhodnutí, co je v takovémto případě škodlivý účinek, kdy se to hodnotí jako škodlivý účinek podle Evropské komise. A potom mám ještě druhou otázku, respektive druhou stížnost, která vycházela z toho, že členský stát v mimořádných situacích E, může e, udělit schválení na 120 dní a to, že pesticidy sice neodpovídají těm základním článkům směrnice, respektive nařízení, ale mohou se uvádět do oběhu pro omezené užití. A, a údajně se e, to šíří a když je to jednou povoleno. E, může to komise e, potvrdit? Pokud ano, tak bych se chtěl zeptat, do jaké míry je to slučitelné s tím novým nařízením, e, které jsme v posledním legislativním období schválili. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, že tady můžeme hovořit o záležitostech, které jsou ještě otevřené. Právě jsme hovořili o léčivých přípravcích pro lidi a teď hovoříme o pesticidech, to je obecný výraz, ale pro mě to jsou vlastně léčivé přípravky pro rostliny. E, já jsem přesvědčena o tom, milí zástupci komise, že v novém nařízení o Eh, nařízení o povolování pesticidů či přípravků pro rostliny dosáhneme dobrého řešení, ale zatím se nech, nacházíme v přechodném řešení a období od jednoho nařízení k druhému a tady se mm, tady vyvstávají určité otázky a já bych tedy eh, ráda vám položila taky dvě, tři otázečky. Ukazuje se, že ta, star, to, ta stará směrnice týkající schvalování pesticidů Eh, tady existoval nedostatek eh, lidských zdrojů, které by se zaobíraly hodnocením. A teď se ptám, jak vypadá tedy situace na komisi při přípravě nového nařízení, které bude vyžadovat ještě daleko více výzkumných, či, výzkumných a přeskumných procesů je dostatečně lidsky vybavena na to, eh, aby eh, tedy dostála eh, všem výzvám, který musí čelit v souvislosti s to přípravou. A teď tak kapacit zdrojů bude mít zcela jistě také vliv na výsledek. A to je nesmírně důležitá otázka otázka, zda budeme mít dostatek prostředků. A co se týče další záležitosti, máme tady závazek komise, který jsme vlastně zapracovali na návrh Evropského parlamentu, aby do 14 prosince 2012, pardon, 2011 jsme dostali zprávu o využití fondu pro použití pesticidů pro eh, používání v omezeném okruhu, ale že k tomu musí existovat patřič eh, expertizy a my jsme doposud nic nedostali. Paní poslankyně by se neměla otáčet na komisi, protože my ji bohužel neslyšíme. Ráda bych věděla tedy, jak to bude vypadat s penězi a zda budou k dispozici kapacity. A jak tedy bude to zvládnutelné s tím novým nařízením? Děkuji a teď dávám slovo komisi. Zazděli tu některé otázky, snad na ně budete moci odpovědět. Děkuji, pane předsedo. Četli jsme samozřejmě tu zprávu panu Jistě pro vás nebude žádným překvapením, že ji známe. My jsme jako rozhodně teď nechceme vyčerpávajícím způsobem hodnotit tuto věc, ale tady dochází k velikému matení, co se týče všech legislativních úprav co se týče znovu povolení určitých pesticidů či určitých substancí. Abych vám to vyjasnil, existovalo 63 látek, které byly podrobeny eh, proceduře a nejenom 87, jak napsal pan ve své zprávě. Bylo to 63 látek, které byly podrobeny procesu jaksi z nového posouzení a Eh, které mm, v určitém spoždění mohly znamenat, že se zapracovaly i komplementární informace. A jak se důsledkem této zprávy bylo, že mezi těmito 60, pardon, 103 substancemi bylo 10 odmítnuto a ostatní přijaty. A pan jak si napadá to, že 100, mezi těmi 100, kteří byli schváleny, eh, takže z toho byla vytvořena jakási mini složka. Je pravdou, že společnice, které, pardon, spo, společnosti či firmy, které byly majiteli těchto substancí, měly doplňující informace, ale tyto doplňující informace, to, čemu říká ban mini, složka vlastně doprovázely tu základní složku, kterou vypracovala každá firma a procedura znovu udělení povolení musela projít nejenom tím, že prostě došlo k představení této minisložky, ale k tomu, že byla podaná ta základní původní složka, to pan nazývá minidosie. A neznamená to tedy, že celá ta procedura by byla méně striktní. Naopak, byla tam eh, naprosto stejná procedura, která platila a proběhla pro všechny Ostatní látky, které byly podrobeny tomuto přehodnocení, jak ze, ze strany EFS, jak já vám říkám, 103 prošlo a 10 bylo zamítnuto. Životní prostředí. Dopady na životní prostředí. Pravdou je, že před 15 lety dopad na životní prostředí způsoboval menší obavy než dnes. A nyní, zejména na základě nového nařízení z roku 2009, které bylo schváleno radou i vámi, Evropským parlamentem, a už jste o tom hovořili, tato ochrana životního prostředí se stala klíčovým prvkem celého procesu udělování opětovného povolení pro používání pesticidů. A víte, že EFSA Eh, dává této otázce nesmírný význam. A teď ve všech procesech, které běží, udělovacích, tedy, pardon, ve všech procesech udělování povolení, které jsou v chodu, tady je určitá distance. Není možné prostě e, ty pesticidy používat 100 nebo 50 nebo 25 metrů eh, od vody tento dopad na životní prostředí a určitá zásadní věc, která znamená, že EFSA tomu také dává větší a větší význam, protože si všichni uvědomují, že došlo k dopadům, které byly ve své době neznámy a které nebylo možno měřit před 15 lety, ale které dnes uh, Eh, měřitelné jsou, protože byly objeveny nástroje nebo nové mm, technologické postupy, jak je měřit. Jak jsem mi řekl, eliminovalo se 75 látek. A teď k té výjimečné výjimce na 115 dnů, kdy může stát v případě nutnosti nějaký pesticid použít. Pravdou je, že tedy legislativa je umožňuje. A pravdou je, že když nějaká kultura, prostě eh, když na ní zautočí nějaký uh, hmyz, eh, a neexistují nějaké adaptované pesticidy, protože je to nějaký nový druh hmyzu, který, co já vím, přiletěl od někud z Evropy a naprosto neznámý, nebo mm, a příslušný členský stát nemá nějaký podobný přípravný prostředek, kterým bojovat proti tomuto hmyzu, tak ho může použít, aby chránil tuto rostlinu, tuto kulturu. A je třeba uznat, že došlo k určitému zneužívání ze strany členských států v této proceduře. A právě díky tomu, že 75 těchto látek bylo zakázáno. Vrátím se zpátky k příkladu jarní cibulky či lískových oříšků. Byly tady vážné ekonomické problémy a proto členské státy požádaly o výjimky a my v současné době přeskoumáváme všechny tyto výjimky, abychom viděli, za jakých podmínek byly předloženy ale abychom zároveň zabránili tomu, abychom zneužili eh, využívání této výjimky. Podmínky jsou velice precizní. Když dojde k nějaké nové chorobě, která postihne rostlinu, určitý rostlinný druh, ehm, Takže například, když jsou rostliny napadeny nějakým novým druhým morem a na ten neexistují eh, ještě pesticidy nové, eh, tak je pravda, že lze hm, tak trochu zneužít této výjimky, ale my spolupracujeme s fitofarmaceutickým odvětvím, aby vyvíjelo Eh, nové eh, látky právě pro potírání eh, těchto jejich škůdců rostlinných. Komise pořád, váš výbor pořád žádá, žádá finanční prostředky, komise taky. EFSA mezi rokem 19, pardon, 1991 a 2008 protože EFSA měla 13 let na analýzu všech látek, eh, potom to zpracovávala 4 roky. v roce až do roku 2007 to trvalo, protože bylo třeba vyhodnotit tisíc látek a to byla enormní práce pro EFSU, i když EFSA měla pomoc ze strany členských států. A víte, že EFSA nefunguje tak jako agence pro leč- a pardon, agentura pro léčivé přípravky v Londýně, která jí umožňuje rekrutovat personál, aby eh, pro ně pracoval, zatímco EFSA má, měla omezené prostředky. Takže jistě je tady nedostatek eh, zdrojů v EFSA nedostatek prostředků, pardon, ale vím, že vy o tom víte. Pro ten menš, pro menší používání, vy jste se nastala v současné době nemáme nějaký soubor přípravků, které by byly k tomu určeny. Vedeme v současné době velice intenzivní dialog s fitofarmaceutickým průmyslem aby se snažili vyvíjet takové výrobky, které by mohly dostat novým kritériům v souladu s toxicitou a tak dále, které by byly jaksi, mm, které by mm, vyhovovaly přísnějším předpisům, ale jistě, že jistě víte, že investovat pro vyvinout molekulu nového pesticidu na to je potřeba desítky a desítky let e, s relativně velkým finančním objemem. A pakliže potenciální trh, a teď se vracím zase k mé slavné jarní cibulce, je velice eh, jaksi redukován, tak jistě nebudou mít fitofarmaceutické firmy dostatek zisku z toho, aby je to motivovalo k odpovídajícímu výzkumu. A to je skutečný problém. A teď bych se vrátil ještě k té zprávě, o které jste se zmínila. Pravda je, že jsme měli vypracovat zprávu do, roku, mm, do konce roku 2011. Jsme ve spoždění, ale už je jaksi eh, v úpravách. Teď to probíhá konzultativními procesy uvnitř komise protože to má samozřejmě dopad na finance, dopad na zemědělství a tak dále a my se domníváme, že v příštích týden parlament, rada a váš výbor budete mít tuto zprávu o eh, těch menšinových druzích. Budou tam uvedeny nejrůznější varianty, například varianta financování, které by mohlo pomoci nacházet zemědělcům spolupracovat s fytofarmaceutickými firmami a spolupráce mezi jednotlivými členskými státy, spolupráce mezi jednotlivými eh, zemědělci a mm, eh, fytofarmaceutickým průmyslem. Tady se navrhují prostě různé formy a budete mít jistě příležitost diskutovat o návrhu o této zprávě v nejbližších týdnech. Toliko tedy eh, připomínky. Děkuji, pane Pole, za váš výklad. Komise je teď v převaze. Je tu šest zástupců komise, dva poslanci plus předseda. Máte ještě dotaz nebo chcete pokračovat v tom na chodbě? Dobře, ještě jeden dotaz. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se přece jenom ještě na něco zeptat, protože já jsem poslouchal eh, tady hele, eh, tento celou hodinu eh, historie, vyprávění o tom, co se stalo. Ale Eh, možná, že vy tu historii vykládáte trošku jinak. Eh, jestliže hodnocení skončilo v roce 2008, tak tedy já myslím, že my jsme v 2008 souhlasili s tím, že bude možné podávat opětovná žádosti, zkrátka protože spousta věcí se nedokončila v těch hodnoceních a, pro, a muselo se to dodělat. A těch 75% produktů, o kterých jsem hovořil, které zmizely, tak tedy ve většině případů to bylo proto, že e, příslušné odvětví nepředložilo žádost, že si s tím nedalo tu práci navíc. To byl v zásadě důvod. A pak zase EFSA také tvrdí, že v případě celé řady těchto žádostí a podložených dokumentací není dostatečně prokázáno, že příslušný produkt je bezpečný pro lidské zdraví. Vy říkáte, že je tady 63 žádostí, eh, které byly akceptovány a 10 neuspělo. Podle informací od EFSA ten postup nebyl dokončen do té míry, abyste mohli říct, že ten produkt je zdravý pro lidské zdraví, že to se dá říct, teda dobrý pro lidské zdraví, a nebo není toho mohli jste říci jenom u těch deseti, které byly zamítnuty, ale nevím, jestli u těch, které byly naopak zaregistrovány, jestli tam máte opravdový důkaz a záruku, že nemají škodlivý účinek na lidské zdraví. Totež se týká i životního prostředí. Proto chci vidět, jestli má komise stoprocentní jistotu, že u těch 53 žádostí, které byly schválené, že tam není mezi tím žádné nepřijatelné nepřijatelné riziko, které některý z těch produktů představuje pro životní prostředí. Vy jste říkal, že museli splnit celou řadu podmínek, že také je třeba respektovat třeba dodržování vzdálenosti od vodních zdrojů nebo podobně. Ale pak se zase ptám, jak se provádí sledování. Zda se ty podmínky dodržují. To si myslím někdy schází. Chcete na to odpovědět? Oui, merci, monsieur le président. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, eh, pan studoval dva výrobky. Tím, že ustanovil hodnocení rizik, stanovil hodnocení eh, rizika zdravotního, závěry zprávy naší GD Sanko, DG Sanko a rozhodnutí. A samozřejmě tady byly paralely mezi určitými prvky a mezi registrací nebo umožnění povolení, která byla těmto výrobkům poskytnuta. Samozřejmě bychom vám mm, mohli to vysvětlit krok po kroku a hlavně případ od případu, protože eh, se to liší, ale byly zahrnuty veškeré poznatky EFSI, naše poznatky a také bylo za to v potaz rozhodnutí související s každým konkrétním produktem. My máme pocit, My máme pocit, že jestliže Eh, na nařízení bude předloženo k hlasování členským státům, že vlastně jednáme ve stejném a, eh, a roli jako EFSA, protože eh, EFSA na ta rizika upozorňuje a my je musíme řídit. EFSA samozřejmě operuje vědeckými poznatky a když Eh, spochybní něco, tak my eh, vyžádáme eh, od členského státu, aby specifikoval své rozhodnutí, kdy uděloval povolení a pokračuje se také šetření v terénu a už ne někde v laboratoři v laboratořích na konkrétním terénu, aby se mohlo prokázat nebezpečí eh, buď pro život člověka, zvířete či rostliny na tom konkrétním místě. A to je důležité, protože v laboratoři vám nemohou ty přípravky všechno ukázat. Je třeba, aby eh, nehledě na laboratorních analýzách se vzala v potaz realita v těch konkrétních územích. A proto v tom rozhodnutí tomu říkáme žádost o potvrzujících údajích a to znamená, že v během roku či dvou let, během určitého plně definovaného období je možno znovu hodnotit tedy jak vnitřní, jak, pardon, jak stát, tak EFSA, tak my v souladu eh, za spolupráce konkrétních lokálních společností a zemědělců posoudit, zda toto rozhodnutí bylo legální na základě specifických potřeb. Můžeme o tom diskutovat na bilaterální úrovni, protože pro každou jednotlivou látku jsme ochotni s vámi, eh, s kýmkoliv jiným eh, vzít v potaz tyto mm, všechny prvky a dokumenty, abychom se snažili pochopit, nebo spíš, aby vy jste pochopil, že nelze že tedy nebylo, aby bylo pochopeno, že nebylo možno nahradit jednu konkrétní látku a proto ten stát dostal to výjimečné povolení, aby ji použil. Ale rád bych ještě jednou upozornil na to, eh, že samozřejmě tady máme také různá slyšení. To je podobné jako pro po, pro včely v souvislosti s těmito nikotinovionoidními pesticidy. A proto musíme vždycky vyžádat tyto takzvaná confirmatory dates, to znamená potvrzující údaje. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane Pule, a děkuji za váš čas pro poněkud jiný druh trialogu se dvěma kolegy a také s komisí. Dospěli jsme k bodu 26 pořadu jednání musím vám říci, že 9. a 10. července máme příští schůzi našeho výboru a tím naše jednání končím. Oběma kolegům přeji příjemný zbytek večera a všem ostatním samozřejmě také. Končím jednání.